Item number five. We now Kolegové, bod číslo pět. Přejdeme k projednání návrhu zprávy. Je to první projednání návrhu zprávy a jde tedy o eh, obrany akademických svobod v rámci vnější činnosti EU. Spravodajem eh, je pan Kán. Vadži, eh, jestli um, už jsi připravený, hned ti dám slovo. Extra Děkuji, děkuji, pane předsedo, a děkuji za vaši trpělivost. A za svou skupinu mám v tuto chvíli tu poctu, že mohu hovořit o této zprávě týkající se svob- akademických svobod v rámci vnější činnosti EU. Je mi to téma velmi blízké, protože já jsem učil na univerzitě v St. Lancashire a já a moji kolegové jsme se touto otázkou hodně zabývali, protože jsme eh, zjišťovali, že dochází k velkým útokům na akademické svobody nejen u nás, ale na celém světě. Tisíce lidí v členů akademické obce jsou zastrašováni, je na ně útočeno a dokonce v některých případech jsou i zabíjeni. A samozřejmě ty útoky mají různé podoby, ale ta motivace je stále stejná. Jde o to kontrolovat, kontrolovat eh, vzdělávací instituce a jejich personál. A to je samozřejmě velmi nebezpečné pro nás, pro všechny. Nejenom, že to ničí životy a kariéry, ale má to velmi negativní dopad také na odborné znalosti, eh, na lidi, na veřejnou debatu, na profesionály. Samozřejmě je to, má to také negativní dopad na kvalitu vzdělávání a samozřejmě také na hospodářský, sociální a jiný vývoj. Nedávno, minulý týden jsem byl v Turecku na misi a a tam jsme viděli zcela jasné příklady toho, jak je útočena opravdu bezprecedentním způsobem na akademiky a na jiné odborníky ze akademické obce. Nic, ta, dochází ale také k zatýkání eh, vzdělaných lidí, eh, studentů, profesorů v Iránu, v Nikaraguji, v Číně, v USA a nedávno dokonce také eh, jsou ohrožování lidé ze státní, jak si ze strany státu v Maďarsku. UNESCO hovoří o akademické svobodě jako o svobodě, která nemůže být jakýmkoliv způsobem omezována. To znamená, že vychází zcela jasné doktríny, která zajišťuje svobodu pro vzdělávání, pro zveřejňování a rozšířování výsledků akademických studií. To znamená ochrana institucí, vzdělávacích institucí, to znamená svoboda před cenzurou, svoboda podstatě, která zajišťuje přístup a vzdělávání v akademické obci. Nicméně, bohužel, bohužel, k těm útokům i nadále dochází a to také z toho důvodu, že lidé nevědí moc dobře, co to jsou akademické svobody. Dokonce ani ochránci lidských práv se nevyznají v oblasti ochrany akademických svobod. Hovoří se o svobodě vyjadřování a jiných svobodách, ale je třeba si uvědomit, že spousta případů porušování akademických svobod vůbec není nahlašována. A proto musíme udělat všechno pro to, aby se ta situace zlepšila. Je zcela zásadní hovořit o důležitosti akademických svobod. Potřebujeme lepší ochranu akademických svobod. Ano, existují organizace, univerzity, které minimálně se zabývají otázkou monitoringu v této oblasti a hovoří o těch hrozbách, nebo, ale v každém případě jsme omezení, jsme omezení samozřejmě i finančně, což samozřejmě má negativní dopad dopad opět na studenty, kteří nemají přístup k těm možnostem, kterým by měli mít přístup. A já si myslím, že tady musíme hrát vůdčí roli. Musíme dělat všechno pro to, abychom chránili a bránili akademické svobody na celém světě. Tato zpráva z vlastní iniciativy přichází s doporučeními, s doporučením, jak chránit nejen individua, ale také všude na světě. To znamená, hovoříme o studii, hovoříme o monitoringu, hovoříme o o podpoře dialogu a veřejné osvětě, která by podpořila ochranu akademických svobod. Pane předsedo, děkuji vám. Děkuji vám za eh, vaši pozornost. Kolegové, děkuji vám za vaši pozornost. A paní Enny Bokše, misi Elenky, Jutuk, pan Tanok a pan Klaus Bochenan, děkuji vám, děkuji vám, děkuji vám opravdu za vaši podporu. Děkuji také za to, že jste na mě trpělivě čekali. Děkuji vám. Děkuji, děkuji, pane Kane, za vaše, váš úvod. A teď přejdeme tedy k výměně názorů a mám tady na seznamu řečníku pět kolegů. Eh, zapomněl jsem na někoho? Ne, není tomu tak, takže prosím, dvě minuty každý z vás a paní Bocko začíná, takže prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji vám za slovo. Děkuji také panu zpravodaji. Děkuji mu za jeho úvodní slovo. A teď začnu hovořit maďarsky, takže si prosím vás dejte sluchátka, abyste mi rozuměli. mely elsősorban a kutatói munkára, a tudomány alapjának tekinthető, és ez az na základě eh, výzkumu a eh, vědy eh, může eh, tato práce akademická eh, postupovat. Já souhlasím s tím, že je zde řada eh, hrozeb pro akademické svobody ve světě. Je to rozšířený jev, setkáváme se s ním v mnoha zemích. Musíme si uvědomovat, že v různých zemích tu jsou různé názory na akademickou svobodu. To, co je přijatelné v jednom státě, je zakázáno v jiném. A to se stává zejména ve třetích zemích. Já jsem přesvědčena, že akademické svobody jsou skutečně důležitým tématem, kterým se musíme zabývat. Je také ale důležité, abychom si uvědomovali tu skutečnost, že eh, to mohou být určitá nebezpečí pro akademickou svobodu, eh, když budeme zdůrazňovat toto téma. Například kolega, jak hovořil o třetích eh, státech, tak hovořil také o Maďarsku. Já si nemyslím, že by to bylo vhodné v takovéto zprávě. Maďarsko by tam být zmiňováno nemělo. Například ohledně Evropské univerzity. Tento příklad by tam citován být neměl důležité, abychom si také uvědomili tu skutečnost, že nám přece záleží na kvalitním vzdělání. A Humanitární aspekt je významný, nicméně nemůže ohrožovat fungování eh, té základny. Takže mm, studenti, kteří ještě eh, nemají patřičné základny, tak eh, ano, můžeme je mm, integrovat, ale nesmějí současně ohrožovat vzdělání pro ostatní studenty. Eh, chci se ptat kolegy, jaké využíváte statistické údaje k tomu, abyste přednesla tyto obecné, tyto obecné věty? Děkuji. Děkuji, pan Čučuk. Děkuji, děkuji pane předsedo, budu hovořit velmi stručně. V první řadě bych rád pogratuloval kolegovi Vajdovi Kánovi za všechny snahy, které musel vyvinout při vypracovávání této zprávy o akademické svobod v rámci vnější činnosti EU. Myslím si, že to je jedna z nejdůležitějších svobod, kterou máme v Evropské unii. Já jako stínový zpravodaj tuto zprávu a tato doporučení samozřejmě podporuji, protože posilování a podporování akademických svobod je zcela klíčovým tématem naší vnější činnosti. My musíme navýšit naše snahy pro v boji pro, jaksi proti ohrožování akademických základních svobod a také co se týče tedy vyšetřování těchto případů. Já chci také říci, že je třeba podporovat instituce, studenty a profesoři, kteří čelí tomuto riziku nebo dokonce už na ně bylo zaútočeno. Já eh, předložím čtyři pozměňovací návrhy, nicméně chci říci, že tato zpráva v podstatě zcela jasně vyzdvihuje důležitost v podstatě popasovat se s těmito hrozbami ve chvíli, kdy jde o ochranu akademických svobod. Děkuji panu eh, Čučukovi a pan Kastaldo má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Často se hovoří o soft power jako síle Evropské unie. Eh, nemusíme ale tomu teď věnovat veškerý čas týkající se práv. Proto já jsem teď velice rád, Ehm, že kolega a náš přítel napsal tuto zprávu. Evropa se stala tím, co je dnes, i díky odvaze ehm, myslitelů, kteří byli svobodní, kteří měli odvahu postavit se proti konvencím. A tato naše akademická svoboda je stále více ohražována jak v EU, tak o to více ještě ehm, jinde. Tam je přímo Eh, ohrožena a je snižování. Víme například, jak to vypadá v Turecku, kolik lidí přišlo o práci. Nesmí se cenzurou ometovat, omezovat tato svoboda. University Press di bloccare l'accesso online in Cina di oltre 300 articoli. Více než 300 eh, článků bylo tam chápáno jako politicky citlivých. Eh, eh, Usilujeme si, co se stalo na náměstí Tiananmen. To jsou jasné příklady velice znepokojivé tendence. Těžko najdeme mm, motivace k tomu, abychom ospravedlnili brutální vraždu. Kdo eh, eh, studuje například odbory v Egyptě? Velice těžko můžeme studovat takovýto fenomén. Eh, poznání a svobodné myšlení jsou velice důležité. A myšlenky děsí ty, kdo si přejí sjednocené a harmonizované myšlení. Je zapotřebí, abychom posilovali akademické svobody, abychom je chránili. Zajímavé je, abychom se zabývali také akademickou mobilitou. Pozorně si přečtu eh, tuto zprávu ještě jednou, budu hovořit se zpravodajem a myslím, že to je vynikající iniciativa. Thank you, Fab. Děkuji, děkuji Fabiovi Kastaldovi a Slovo má pan Epipedeus. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Samozřejmě vůbec neexistují žádné pochybnosti o tom, že akademické svobody, které jsou zcela zásadní i pro svobodu eh, vyjadřování a myšlení, tak samozřejmě je to zcela klíčové téma. A to, o co jde v tuto chvíli, je to naučit a vysvětlit mladým studentům a učitelům, eh, jaké svobody mají vysvětlit jim to, aby si toho byli vědomi. A proto eh, souhlasím s, tímto, s touto klíčovou zprávou u Vajida Kana, protože předtím, než budeme tady odsuzovat porušování těchto základních svobod ve třetích státech, tak se možná musíme nejdřív podívat také na to, co se děje u nás v Evropské unii, v našich členských státech, kde také dochází k určitému omezování práv a svobod členů akademické obce. Například ve Švédsku také dochází k takovým věcem. Například jeden eh, švédský profesor tvrdil, že eh, mezi ženami a muži jsou zásadní rozdíly. On byl v podstatě i stíhán za to, eh, co, byl, co řekl. Byl vlastně vyzván a nucen k tomu, aby své vyjádření stáhl. Takže ještě předtím, než budeme kritizovat ostatní, si musíme udělat také pořádek na vlastním dvorečku. Pan Schaffhauser. Euh, ano, akademické svobody jsou zásadní a tváří v tvář tomu například můžeme hovořit o středověku. Na Sorboně byl zvláštní status, eh, který platil eh, pro právo extraterritoriality, což mm, znamená, kolegové, že eh, vaše zpráva, kolegové, Eh, nemusí být jen zbožným přáním, ale může také prosazovat skutečně eh, svobodu a eh, akademická práva. A, tak například by mohly mít univerzity podobný status, jako mají ambasády. Já bych tedy chtěla přednést tento návrh a myslím, že bychom jej mohli využít. A takovýmto způsobem by akademické svobody mohly postoupit. Kolego Schaffhauser, jenom vteřinu. Myslím, že nám nefunguje anglické tlumočení. Můžete prosím se o to postarat? Děkuji. Tlumočení do angličtiny nefunguje. To znamená, že mezi francouzštinou a angličtinou nikdo netlumočí. Už je to lepší? Ano, už je to v pořádku. Takže mám začít od začátku? Ne, je to v pořádku, dobře. Takže můj první návrh kolegovi, když tedy nebylo dostupné tlumočení, eh, a máme tedy říct něco konkrétního, takže univerzity by měly podobný statut jako ambasády, což měla například Sorbona ve středověku, eh, kde tedy byla Sorbona vyňata z územního práva. Bylo takzvaným posvátným, byla s posvátným místem, něčím takovým byla mm, e, místem, které bylo vyňato, tedy eh, zpráva. Co se týče univerzity a pana eh, Sorose, když Eh, tam dochází eh, k politickému boji na univerzitě eh, proti státu, to je něco jiného, protože pan Soros předměnil univerzitu k takovémuto nástroji. To je zvrácenost, to je zvrhlé využívání univerzity. Neměli bychom odsuzovat kvůli tomu pana Orbána, ale pana Sorose, protože to je hamba. A ještě bych k tomu chtěl něco přidat. Přešete si to, co dělá pan Soros, protože tady se nejedná jen o nějaký boj, ale přímo o organizovaný zločin. Takže ohledně univerzitního statusu a akademických svobod můžeme učinit mnohé, ale nesmíme to směšovat s věcmi v Maďarsku. Děkuji. Okay. And finally... Děkuji. A na závěr paní Alio Mari. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Jako eh, akademička, která pracovala dlouho tedy na akademické půdě, chci poděkovat kolegovi za tuto zprávu a podporuji. Jenom bych chtěla zúraznit jeden aspekt, který už také zazněl od kolegů a také jste o něm hovořil vy, pane Kane. Eh, jenom to připomenu. Tato svoboda univerzitní. Znamená svobodu projevu. Když hovoříme tedy o svobodě eh, vyjadřování, konkrétně dnes v určitých státech, eh, i v některých našich evropských státech se hovoří o problémech s vyjadřováním na univerzitách, eh, negacionismus, podporování sexismu, terorismu. Eh, podle mého nemůžeme říci, že že, ale samozřejmě to musíme diskutovat, to nelze jen tak nechat stranou, ale eh, svoboda se projevovat eh, znamená svobodu projevovat tedy cokoliv. Musíme se rozhodnout, buď chceme intelektuální svobodu, která tedy obsahuje i všechny tyto názory na univerzitách, anebo ne. Eh, a vzhledem k tomu, že tu panují různé názory v jednotlivých státech, tak o tom je zapotřebí diskutovat. A tento, eh, tento problém musí být hlouběji eh, probrán, abychom tu zprávu mohli co možná nejlépe vyhotovit. Jedná se totiž i o, o univerzitní intelektuální svobodu. Děkuji. Děkuji. Ještě. Přeje si promluvit ještě někdo další? Prosím. Já chciałem zapytać paní posłankę, která przemawiała přede mnou. Eh, děkuji. Eh, chtěl bych se zeptat eh, paní Alio Marie. To bylo zajímavé, co říkala. Vy jste říkala, že, tedy respektive moje otázka je, kdo rozhodne, co je nesmyslné a co není. Unusual statement. This is kind of a short intervention. To bylo nezvykle krátké, takže prosím. Já jsem říkala, že musíme pravděpodobně zde skutečně diskutovat o tom, zda univerzitní svobody umožňují také říkat úplně všechno, anebo zda tam jsou nějaká omezení. Protože nevím, jak je to vypadá v jednotlivých státech a mám pocit, že to není úplně stejné vnímání univerzitních nebo myšlenkových svobod. Eh, nesmíme eh, Eh, tuto myšlenku chápat jen abstraktně, musíme si uvědomovat, eh, v jakém prostředí a co všechno to může znamenat. Eh, kolegové, máme trochu problém, protože už Přeci jenom um, máme spoždění. Na tohleto téma jsme měli 15 minut. Teď uh, si tady hlásí řada dalších kolegů, ale um, upozorňuji, že ještě nás čeká eh, řada dalších věcí, které musíme probrat, takže já navrhuji, abychom už přestoupili k eh, bodu 6. Eh, je to zpráva o zprávě komise o Srbsku za rok 2018. Kromě toho vlastně máme zprávu potom, která hned na to naváže o Kosovu zpravodajem k Srbců jsem já, takže hned začnu. Eh, první projednání proběhlo 21. června. Eh, Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů byla 30. srpna. Eh, přišlo 239 pozměňovacích návrhů, 86 méně než v roce 2016. Jak víte, v minulém roce jsme o um, kandidátských zemích zprávy nepodávali. Um, hodně se hovoří tedy o um, právech menšin, um, svobodě médií, právní stát a tak dále. V úterý odpoledne eh, proběhla velmi um, taková plodná diskuse se stínovými zpravodaji a Ehm, shodli jsme se na tom, že usnesení by mělo být jak vyvážené, ehm, co, co nejvyváženější, to si myslím, že se nám podařilo, takže je teď dobré ehm, podpořit Srbsko v tom, aby zůstalo na cestě do Evropské unie, ale zároveň také dáme prostor pro to, aby eh, řešilo některý některé věci, které je potřeba zlepšit, zejména tedy v politické oblasti. Máme 27 kompromisních návrhů, které pokrývají většinu zprávy. Děkuji všem stínovým zpravodajům za velmi dobrou práci, zejména Igoru Šoltesovi, který je nejenom stínovým zpravodajem k Srbsku, ale také zpravodajem pro zprávu o Kosovu. Takže v podstatě máme tam i identické znění v obou zprávách o tedy Srbsko a Kosovu, tak dobře jsme spolupracovali, to je opravdu velký krok upředu, protože je důležité, aby Evropský parlament hovořil jedním hlasem. Nyní se těším na vaše připomínky a také se těším na hlasování na výboru AFED, které proběhne buď 8. nebo 9. října. A nyní má, nás čeká dlouhý seznam řečníků jestli počítám dobře, přihlásilo se 8 kolegů. Jak dlouho na to máme? 15 minut, takže prosím, dvě minuty každý. Začneme panem Edwardem Kukanem, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane zpravodaji. Děkuji za práci, na, eh, kterou se odvedl na tomto tématu. Je to vyvážená zpráva, která pomůže s Serby, Srbsku uvědomit si, jaké jsou tedy jeho slabin, slabé silné stránky. Já si myslím, že země je na dobré cestě. Ehm, je ehm, v čelní pozici, na, ehm, co se týče tedy směřování do Evropské unie z ostatních zemí a pozměňovací návrhy, které předkládám, jsou v podstatě míněny jako povzbuzení e, orgánům e, Srbska, aby uspíšili potřebné reformy. Týká se to tedy zejména právního státu, spravedlnosti, svobody médií, ale také zlepšení některých parlamentních procesů. Mm, Srbsko už pokročilo v integračním procesu, udělalo pokrok v řadě oblastí, jako je například rozvoj e, tržního hospodářství v dopravě a v dalších oblastech. Ale je důležité, abychom je podpořili v tom, aby dosáhli opravdu hmatatelných výsledků reform v klíčových oblastech, jako je soudnictví nebo boj proti korupci a e, organizovanému zločinu. Potěšilo mě, že Srbsko e, se aktivně podílí na regionální spolupráci se sousedy. E, Srbsko je naším klíčovým partnerem a spojencem v tomto regionu a já opravdu doufám, že jednoho dne budeme mít příležitost je přivítat v evropské rodině. Děkuji. Děkuji. A nyní Tania Fajon za SAD. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já vám chci poděkovat za skvělou spolupráci spolu s dalšími stínovými zpravodaji. Zmínil to už Igor Šoltes, je opravdu velmi důležité, abychom u těch titlivých otázek v obou zprávách eh, měli stejné znění. Já jsem spokojená s řadou vašich kompromisů. Pozměňovací návrhy naší skupiny se dostaly do těch kompromisů. Zdůrazňuji kompromisní návrh 18, kde se hovoří o svobodě médií a také kompromis 21 o Romech. Jsem také ráda, že se tam dostalo vlastně i zavržení politika Srbsko-Kosovo Kirikova a Přestože tedy hodně těch věcí se dostalo do těch kompromisních návrhů, eh, ještě chci zdůraznit, že situace v zemi se nějak zásadně nezměnila, nezlepšila se zásadně a proto i nadále musíme, řekněme, kritizovat a upozorňovat na to, co se děje v médiích. Kromě toho, bohužel se dostatečně v parlamentu nevyužívá náléhového řízení, ehm, které by určitě stálo za to využít, a také zásadní kompromis byl kompromis číslo 25, kde se hovoří eh, o rozhovorech mezi Srbskem a Kosovem a možném upravení hranice. To je velmi citlivé téma v této sněmovně a taky eh, vím, že to citlivé i v kosovském parlamentu. Cílem bylo, aby ten text byl stejný pro obě zprávy. To se nám povedlo, ale eh, ze slovenské zkušenosti můžu říci, že jakékoliv snahy o změny hranic by mohly destabilizovat region a to je tedy něco, čemu bychom se opravdu měli vyhnout. Ještě bych ráda podpořila mm, pozměvací návrh pana Kuka na 133. Ehm, je důležitý. E, týká se o zneužívání úřadu e, nebo e, zneužívání tedy role v úřadu a Ehm, opravdu si myslím, že tady jde o varování Srbsku, že pokud tedy nezmění svou politiku, co se týče vízové eh, liberalizace eh, vůči Iránu, pokud toto tedy nezmění do konce října, tak ehm, eh, respektive takhle. Pokud nezmění svoji politiku vůči Iránu, bude to mít dopad na vízovou liberalizaci ehm, tedy vůči Srbsku ze, z Bruselu. To je vlastně takové mm, takovéhle varování, jak oni mají zase přistupovat k vízové liberalizaci s Iránem. Děkuji mnohokrát, Anja Fajon a nyní Igo Feigl. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Myslím, eh, že toto je vynikající text, jasně ukazuje eh, naše eh, úmysly ohledně západního Balkánu a podporuje přiblížení se Srbska. Srbsko je centrem regionu. A třeba, že je to možná hodně pomalu, možná příliš pomalu, stále postupuje směrem ke stabilizaci vztahů k sousedům. Jsou tu ještě některé kritické eh, prvky, například ne, nezávislost soudního systému, svoboda médií, právní stát, eh, ochrana menšin, rozvoj vnitřní demokracie a konstruktivní vztahy eh, s různými politickými aktéry, včetně parlamentu. Politická skupina ALDE má pozitivní postoj k myšlence hlubšího dialogu s Kosovem i ohledně definice hranic. Je zapotřebí eh, opravit také eh, rétoriku vůči okolním státům, to znamená, že to platí, tato korekce eh, diskurzu i pro politiky. Srbii, Srbsko musím jasně ukázat, že Eh, je vítáno eh, v Evropské unii a eh, to, že chce přijímat hodnoty, znamená, že musí přijmout všechny hodnoty EU, včetně společné bezpečnostní obrané politiky. Děkuji, Děkuji, pane Weigle. Igor Šoltes za zelené, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za vynikající spolupráci nad touto zprávou o Srbsku. Když už hovoříme o Srbsku, musíme říct, že to zpráva vynikajícím způsobem zhrnuje veškeré pozměňovací návrhy, které byly e, důležité. Správným způsobem jsou tedy zohledně v kompromisech a ukazuje jasně a přesně, e, jak vypadá Srbsko e, v tuto chvíli. Dochází tam k mnoha pozitivním iniciativám a Srbsko koná kroky vpřed. Ano, že upozorili eh, na ta područja. Takže samozřejmě ten vývoj není tak úplně samozřejmý. Moji kolegové o tom už hovořili. Hovoříme tady samozřejmě o, také o svobodách a ochraně menšin. Já bych v každém případě rád důraznil ještě další záležitost a tím mám teď na mysli trestní právo trestní právo a hlavně například různé zločiny, za kterými stojí různé firmy. My jsme byli svědky v minulosti tak například mnoha případů konfiskací a to je, myslím, něco, co, na co se je třeba podívat. A co se týče vývoje a rozvoje v oblasti organizovaného zločinu a boje s organizovaným zločinem a korupcí, tak tady si myslím, že máme ještě velký manevrovací prostor. To znamená, můžeme udělat ještě mnohé pro to, aby se ta situace zlepšila to, co v tuto chvíli vidíme, je, že se vlastně mísí výkona s politickou mocí, což je ně, se soudní mocí, pardon, což je něco, co by, k čemu by nemělo docházet. Ve chvíli, kdy chceme zajistit řádnou úroveň demokracie, tak chci říci, že není dobré, když parlament využívá ty, ta, ty zrychlené postupy pro to, aby si prosadil svou legislativu, která by neměla být schválena v rámci tohoto zrychleného postupu. Kromě toho dochází ke zneužívání dalších eh, postupů, eh, které opravdu se těžují a komplikují práci opozice. Samozřejmě třeba hovoří také o sousedských vztazích mezi Kosovem a Srbskem a já doufám, že v, budovu, že v budoucnosti se nám podaří zahlédnout světlo na konci tunelu a budeme schopni vyřiš, vyřešit ten, tento problém. Pan Igor Šolces za EFDD, Fabio Castaldo, prosím, máte dvě minuty. Děkuji. Děkuji, děkuji zpravodaji, děkuji také pane předsedo vám za to, že jste mi dal slovo. Jsem velmi rád, že se tady odráží mnoho těch pozměňovacích návrhů, které jsme předložili, protože samozřejmě v tuto chvíli je třeba vyslat celý jasný signál eh, Balkánu a balkánským zemím. Eh, my v tuto chvíli tam, jsme samozřejmě také ve složité situaci, ale je třeba vysílat pozitivní signály do tohoto regionu. V tomto regionu lidé zažívají v tuto chvíli novou etapu. Máme tady historickou smlouvu smlouvu mezi Makedonií a Řeckem. A naším cílem jako Evropského parlamentu je podpořit v každém případě postup přistoupení. To znamená, rozhodně bych tady v tuto chvíli řekl, že je to třeba vykládat všechno pozitivním, kladným způsobem. To je také to, co navrhujeme. Co se týče pozměňovacího návrhu kompromisu 25, ve kterém se hovoří o smlouvě mezi Kosovem a Srbskem a jejich hranicemi. To je extrémně komplikované téma. Nicméně, co se týče formulace toho kompromisního návrhu, tady, jak se hovoří o té dohodě mezi Kosovem a Srbskem, tak já si myslím, že to je něco, co by opravdu mohlo ten postup zjednodušit ve chvíli, kdyby mělo, měl podporu obou stran. Nicméně je třeba si uvědomit, jak si k čemu docházelo v posledních letech. Já si myslím, že je pozitivní, když vnímáme ty nové dynamiky a nové fenomény, které existují. Nicméně si myslím, že se nemůžeme nechat unášet na nějaké vlně falešného entuziasmu. To znamená, ano, samozřejmě naděje, že se věci změní, ano, to je v pořádku. Srbsko je samozřejmě celá zásadním partnerem v tomto regionu. Je to zcela zásadní partner a přítel v tomto regionu a doufáme tady, že co nejdříve se také stane součástí naší rodiny, i když jsou, um, částečně už eh, tím členem naší rodiny jsou. Děkuji. A za ENF pan Schaffhauser. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Velmi stručně, velmi rychle. Chtěl bych říci o Evropě, tedy ne o Evropské unii, ale o Evropě, eh, ohledně eh, Radě Evropy. Tato integrace už by dobrá věc, no ale chtěl bych něco poznamenat. Je zapotřebí dosáhnout vyvážené eh, situace mezi Ruskem a Evropou. Proč tedy něco kritizovat? Srbsko má zásadní úlohu eh, pro dobré vztahy s Ruskem a také pro dobré vztahy s Evropou je tak trochu mostem. Já to nechci kritizovat, ale je zapotřebí eh, podporovat takovou to rovnováhu, protože Srbsko má významnou úlohu v dosahování této rovnováhy a já eh, chci říci, že například Němci také usilují o, vyvážen, o to, aby byl vyvážený vztah s Ruskem. Za druhé bych byl rád, abychom zdůrazňovali, což také eh, děláme v té druhé řádce úvodních ustanovení. To, co se e, týká e, té války z roku 89 a plné jasné suverenity Srbska ohledně Kosova a základní svobody související e, s jeho suverenitou. A tady si myslím, že to není dostatečně jasně vyjádřeno a tímto způsobem bych chtěl také uspůsobit onu zprávu, ale to je všechno. Děkuju. Merci. We now... Děkuji. Eh, my máme spoždění, ještě tu mám sedm řečníků na seznamu, máte každý jednu minutu, omlouvám se. Opravdu máme spoždění. Jako první eh, paní Švica. Děkuji vám, pane předsedo. Také vám chci poblahopřát přát eh, k této eh, velice dobře vyvážené zprávě já jsem předložila pár pozměňovacích návrhů, které se týkají významných věcí, jako je spravedlivá politická reprezentace menšin, neboli rezervování míst eh, v úřadech a v institucích a potom také zajištění programů eh, v minoritních jazycích eh, v Srbsku, v televizi, v rozhlase a podobně. Potom je to otázka osob, které jsou nezvěstné a Eh, také zajištění eh, vojenského materiálu z, dobu, z doby eh, mm, jugoslávské války. Kolegové, tyto problémy musíme vyřešit tak, abychom všichni mohl podpořit cestu Srbska do EU. Také zapotřebí, aby došlo k normalizaci vztahů k, s Prištinou a podpoře dobrých vztahů s dalšími sousedy. Děkuji mnohokrát. Nyní bude hovořit Tonino Pičula. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Je to opravdu vynikající zpráva o Srbsku. A zohledňuje eh, všechny důležité eh, kroky. Nicméně Musíme říct, že v právním státu a ve svobodě médií má Srbsko ještě eh, rezervy, zapotřebí dosáhnout harmonizaci srbské zahraniční politiky se zahraniční politikou EU. Musí v tom prokázat eh, opravdu seriózní snahu o přistoupení. Také zapotřebí být transparentní v Srbsku ohledně financování politických stran. Když hovoříme o regionálních vztazích, řešení bilaterálních otázek musí být prioritou pro Srbsko. Musíme předejít negativnímu dopadu eh, přistoupení Srbska Srbska k EU. Eh, jedná se například o otázku menšin, eh, eh, válečných zločinů, otázky hranic, otázky zmizelých osob. Potom, co se týče vyznačení hranic, otázka mm, výměny území vyžaduje rámec k tomu, aby bylo možné dosáhnout řešení mezi Kosovem a Srbska. Je zapotřebí dosáhnout normalizace jejich vztahu. A ne si vymýšlet nějaké myšlenky ad hoc, eh, které by mohly destabilizovat region prostřednictvím výměny nějakých území. A nyní promluví pan Epidideos. Děkuji vám, pane předsedo. Každý stát, který se vstoupí do EU, takže i Srbsko, musí eh, plnit jednotlivá kritéria, která za, tento, za tímto účelem byla stanovena. Eh, v některých oblastech se to Srbsku daří, v jiných eh, má problémy a jinde má zase spoštění. Důležité ale je, aby Evropská Unie se nedívala na Srbsko nějak předpojatě. Musí se se Srbskem zacházet stejně jako se všemi ostatními západobalkánskými státy. Jinými slovy, pokrok je zapotřebí soudit podle objektivních kritérií a na základě jednotlivých reform, které byly eh, eh, započaty a jsou prováděna. Eh, snaha Srbska vstoupit do Evropské unie nemůže být e, zmanipulován a nemůže být teda využít Evropskou unii k tomu, aby se zmanipulovaly vnitřní záležitosti Srbska. Děkuji. Děkuji jako další pan Preda, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Především bych chtěl poblahopřát k této práci. Já bych chtěl zdůraznit jedno politické téma. Nejedná se tak o Srbsko jako takové, ale jako vliv srbského prezidenta na volby v Bosně a Hercegovině. Víme, že jsme žádali pana Eh, Vučiče, aby mm, umírnil pana Dodyho. Eh, Víme, že tam měl být referendum a teď je eh, bok po boku Dodikovi, který kritizuje západní vliv na Bosnu a Hercegovinu. Pan Dodik je blízko Putinovi, při několika dny naštívil Putina a je podporován prezidentem Vůčičem v této protizápadní eh, kampani. A podle mého tedy Srbsko by mělo spíše usilovat o europeizaci země, než eh, posilovat eh, Moskvu v této slabé zemi, jako je Bosna Hercegovina. Děkuji. Paní Andersen. Děkuji vám, pane předsedo. Jako členka delegace pro Srbsko vám chci také poděkovat za vynikající zprávu. Bude to vynikající základ pro naši diskuzi i proto, abychom um, o tom mohli diskutovat při našem Bělehradu v říjnu na naší cestě. Důležité je zdůrazňovat uh, úlohu právního státu a také uh, také zdarma poskytované eh, právní pomoci. To je opravdu důležité, zejména v souvislosti s článkem 47 eh, Charty základních práv EU. Ano, došlo k pokroku nad kompromisy, ale ještě bych chtěla, aby se opravdu zdůraznilo, aby co možná nejvíce kolegů podpořili tedy pokrok eh, důležitý v oblasti sociálního dialogu a sociálního partnerství, protože právě to pomůže Eh, dobré perspektivě eh, Srbska ohledně eh, jeho růstu. Děkuji vám, paní Andersen. Paní Sofu. Děkuji vám, pane předsedo. Také vám si poblahopřát k vynikající zprávě a chci popřát Srbsku hodně úspěchu na cestě k EU. Moje pozměňovací návrhy, třeba, že jsem ještě neviděla ty kompromisy, takže teď hovořím trochu eh, z voleje. Hovoříme o svých pozměňovacích návrzích. Jedná se například o vízu, liberalizaci víz s Iránem, a usnadnění víz, například vízového styku s jinými eh, zeměmi eh, zálivu, tak jsem v této souvislosti poukázala na to, že, by, že bychom měli tuto politiku brát v úvahu. Ona totiž ohrožuje tuto zemi, která ještě není členem EU. Podívejme se na Bosnu a Hercegovinu, kde lidé zneužívají tento systém a přichází opravdu ve vlnách a následně e, cestují směrem do Evropské unie. E, takže to je pro Chorvatsko velikou obavou Eh, protože eh, Chorvatsko má nejdelší eh, hranici s Bosnou a Hercegovinou a Srbsko by také se mělo postarat usilovněji o to, aby bránilo pašování migrantů. A mm, tyto prvky tedy si přeji, aby byly zohledněny ve vaší zprávě. Děkuji, paní Žovko. A jako poslední paní Aliumari. Děkuji vám. Pane předsedo, já už tomu nechci nic dodat ohledně zprávy o mm, Kosovu, ale chtěla jsem něco zmínit ještě ve všech těchto zprávách o kandidátských státech, které se chtějí integrovat. Proč tam nikdy nepíšeme nic o pokroku, kterého by mohli dosáhnout ve prospěch svých vlastních občanů ohledně sociální ochrany nebo životní úrovně? Mně připadá, že Eh, příchod nebo přistoupení k EU eh, tu není jen k tomu, aby se rozvíjela ekonomika, podle mne, ale, nebo také jen základní práva. Ale základní práva těchto občanů spočívají přece také v tom, aby se zlepšila jejich konkrétní situace. To platí pro všechny zprávy. My, v to, my o tom totiž nikdy, nikde nic nepíšeme. Takže pokud my chceme dosáhnout skutečné jednoty, e, nějakého pocitu sounáležitosti s EU, tak to musí být i ten pocit pro občany, že se zlepší jejich osobní situace, když přistoupí k EU. To tady se jedná o velice hmotné, velice materiální záležitosti. To by, myslím, ve těch zprávách mělo být. Děkuji vám. To je e, velice dobrá myšlenka, měli bychom ji také zvážit. Víme, že vyjednávání ohledně přistoupení k EU jsou velice technickou záležitostí a někdy e, náš e, jazyk či mluva ne po každé pokrývají e, všechno, co je důležité pro občany na 100%. Takže to je takovým podnětem k tomu, co zlepšit na příště. Děkuji vám mnohokrát za vaše poznámky. Hlasovat se bude 9. října zde ve výboru AFED a přejdeme k bodu číslo 7. To je zpráva o zprávě Komise o Kosovu za rok 2018. Předám slovo Igoru Šoltesovi, který je naším zpravodajem. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Chci poděkovat také stínovým zpravodajům za to, že prokázali velikou ochotu při vypracovávání těchto zprávů s konstruktivními pozměňovacími návrhy. Děkuji sekretariátu, také Paule dalším, eh, našim spolupracovníkům, našim poradcům, kteří mi eh, pomáhali také sestavovat kompromisní pozměňovací návrhy. Kompromisy tak trochu eh, destilují eh, myšlenky eh, z pozměňovacích návrhů do toho, co bychom chtěli předat jako sdělení Evropského parlamentu Kosovu. Oproti loňskému roku došlo k mnoha mm, novým situacím, nov, velkému vývoji, zejména ohledně liberalizace víz. Evropská komise, jak víte, je toho názoru, že Kosovo plní podmínky k liberalizaci víz a tedy mm, umožnili liberalizaci víz. Evropský parlament eh, na štrasburském zasedání také schválil liberalizaci víz s Kosovem. Takže doufáme, že rada mm, toto odsouhlasí co možná nejdříve je to konec konců velice důležité pro větší eh, rovnost eh, eh, státu a obyvatel v daném regionu. Pro Kosovo je to velice důležitá věc a může to mít velice pozitivní efekt také pro ekonomiku. A pro další státní aktivity. V této zprávě se eh, pochvalně vyjadřujeme o dosaženém pokroku, ale také upozorňujeme na to, že některé aspekty musí být vyřešeny a musí je kosované brát vážně. Liberalizace víz a s tím souvisí obchodování s, os, s lidskými bytostmi, boj proti organizovanému zločinu. Proto je zapotřebí posílit specializovanou skupinu soudců, v této oblasti. I co se týče eh, asilové politiky, a eh, průchodu migračních toků, Kosovo má velikou zodpovědnost. Myslím si, že důležité je, abychom toto jasně eh, sdělili Kosovu, že musí být přísnější ve své eh, politice a konzistentnější. Co se týče pana Ivanoviče, Je zapotřebí vyjasnit eh, ještě určité aspekty týkající se eh, právního státu. A mm, ohledně mm, menšin, situace žen a osob s postižením. Tam také Kosovo musí napřít svou pozornost a snahu. Na závěr bych ještě rád e, zmínil dva závěry. Právě jsme eh, hovořili o tom, že zapotřebí urovnat vztahy mezi eh, Kosovem a Srbskem. Je zapotřebí podporovat ekonomickou spolupráci mezi oběma státy i na úrovni občanské nebo sportovní nebo kulturní, i tam je zapotřebí posílit tyto eh, kontakty a aktivity. Tam mm, se mohou podporovat různé eh, programy, mohou se usnadnit účasti v jejich, eh, v jejich organizaci. Jak víte, Priština jedna je je jednou z oblastí, které trpí největším znečištěním eh, eh, životního prostředí. A proto my tedy naléháme na příslušné orgány, aby zlepšili životní prostředí. Thank you, Igor Schultz. Děkuji, děkuji panu Šoltesovi. A já bych teď rád nejdříve dal slovo předsedovi delegace pro Bosnu a Hercegovinu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já bych velmi eh, rád pogratuloval zpravodaji, který se zabývá mimo jiné tedy také situací v Kosovu a zmiňuje vlastně všechny události, důležité události z minulého roku. Co se týče mě jako předsedy delegace, tak já bych rád zdůraznil, že minulý týden jsme byli v Prištině a šlo v podstatě opět té setkání parlamentního výboru Evropská unie Kosovo. A e, rád bych tak ještě zmínil setkání ve Štrasburku. Samozřejmě ještě některé otevřené otázky zahájily to setkání, ale na konci setkání už jsme opravdu byli schopni většinu otázek nebo všechny otázky uzavřít a vypracovat doporučení. V minulém eh, roce jsme hovořili o důležitých věcech eh, týkající se například doporučení Evropské komise v souvislosti se zrušením bízového eh, styku. Já doufám, že ty věci se tedy co nejdříve opravdu vyřeší a doufám, že tedy občané Kosova budou co nejdříve moci bez víz cestovat také do Evropské unie. Samozřejmě je třeba tady provést sociální reformy, podpořit boj s korupcí, eh, zajistit také implementaci toho, na čem jsme se dohodli v rámci dialogu se Srbskem. A samozřejmě chci říci, že toto všechno musí vycházet z dohody mezi Srbskem a Kosovem. A tato dohoda by měla umožnit oběma státům mít k dispozici dohodu, která nebude mít žádné závažné negativní dopady na region a ani na jeden z těch států. Děkuji pane Pistolovi a přicházíme teď ke stínovým zpravodajům. Paní Bravka Švica, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. I já jsem se účastnila pátého parlamentního setkání v Kosovu. Chci opravdu vyzdvihnout pokrok, které, který zaznamenalo Kosovo v posledních letech a to samozřejmě také podporuje proces zrušení vízové povinnosti mezi Kosovo a EU. Hlasovali jsme o tom také na posledním zasedání ve Štrasburku. Dále, co se týče eh, ratifikace, eh, tak tady ta je důležitá i v souvislosti s dohodou mezi Kosovem a Černou horou, regionální spolupráce také s dalšími evropskými eh, státy. Dále, samozřejmě tady centrální otázkou je dohoda a dialog mezi mezi Srbskem a Kosovem. Hodně jsme o ní hovořili v posledních letech a my jsme vyjádřili také podporu k dalšímu pokračování dialogu mezi Prištinou a Bělehradem, ale samozřejmě všichni musíme vynaložit co největší snahy pro to, aby ty vztahy mezi těmito dvěma státy se normalizovaly, protože to je jedno z kritérií, které je zcela nezbytné pro integraci Srbska a Kosova do EU. Takže samozřejmě jsme hovořili o pokrocích v oblasti právního státu a korupce. Chci říci, že byly přijaty nové zákony právě týkající se boje s korupcí korupcí a organizovaným zločinem. Děkuji panu Igorovi Šoltesovi a dalším a děkuji za to, že jste mi dal slovo. Děkuji. Děkuji a za SAD pan Panceri. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat eh, panu eh, zpravodaji a stínovým zpravodajům za odvedenou práci. Co se týče kompromisu, myslím, že tento text je vyvážený a dobře líčí situaci v pokroku tohoto státu. Co se týče tedy toho, čo, čo už dosáhlo eh, Kosovo, i to, co je zapotřebí ještě dokončit například v soudní oblasti, boj proti korupci, kriminalitě. Jak bylo řečeno, Kosovo doposud eh, plní patřičné podmínky k dosažení liberalizace víz. Po hlasování Evropského parlamentu eh, přijme závěrečné rozhodnutí Rada a já doufám, že tohoto cíle bude dosaženo co nejdříve i proto, aby mohl být brzy dokončen proces stabilizace a spolupráce s touto geograficky zásadní oblastí pro e, Evropskou unii. I pro normalizaci vztahy mezi Kosovem a Srbskem by bylo vhodné, aby ty státy, které stále ještě neuznaly Kosovo, toto učinili a je nezbytné zdůraznit, že definice hranic mezi Srbskem a Kosovem musí být e, dosažena prostřednictvím dialogu. Nelze jen se e, řídit etnickými rozdíly. Je tedy zapotřebí ještě mnohé učinit e, ohledně ochrany menšin, genderu a osob LGBT a já doufám, že toto bude brzy vyřešeno i proto, aby do roku 2025 mohl být proces přistoupení dokončen. Děkuji. Thank you. Děkuji, děkuji kolegovi Pancermu a za Alde pan Radoš. Děkuji, děkuji kolegové za kolegyně Votmana. Chci poděkovat panu Šultesovi za skvělou spolupráci a za to, že zohlednil opravdu velké množství pozměňovacích návrhů, které předložilo ALDE a další skupiny. Myslím si, že díky těmto pozměňovacím návrhům je, ten, je tato zpráva samozřejmě lepší a dokonalejší. Samozřejmě, že Kosovo i další státy na západním Balkánu čelí mnohým problémům a výzvám. Samozřejmě eh, většina z těch států čelí podobným problémům. Jde o roztříštěnost na politické úrovni, nedostatek nezávislosti soudního systému, korupce, organizovaný zločin, ale Kosovo má ještě další dodatečný problém. A tím mám na mysli právě dohodu se Srbskem, kterou musíme dotáhnout do konce. A kromě toho musí také integrovat vlastně ty části, kde Srbové představují jaksi většinu. Nicméně myslíme si, že z poslední době můžeme hovořit o pozitivních signálech, které tento region vyslal, například dohoda s Černou horou, e, odsouhlasení zákonů, které jsou v souladu s evropskou legislativou a také podpora e, soudců v podstatě v v soudním systému Srbska. Možná z našeho úhlu pohledu to mohou být malé krůčky, ale pro Kosovo jsou to zásadní kroky. Kosovo je v každém případě nezávislým státem a musí se zhostit jak povinností, tak také samozřejmě všech eh, zájmů a výhod, které prostě nezávislý stát má. Eh, Opatření, která jsou přijímána v Kosovu, musí být co nejvíce urychlena tak, aby se Kosovo mohlo dostat do stejné skupiny států, které se snaží stát se součástí Evropské unie. Děkuji. Děkuji, pane Radoši, a za EFDD Fabio Castaldo. Dvě minuty máte. Grazie. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych především poděkovat našemu zpravodaji Ivo Šoltesovi za vynikající práci a začlení mých pozměňovacích návrhů. E, tato zpráva má být takovým e, zdravým e, otřesem pro Kosovo, aby prospívalo regionu a aby mohlo jít vpřed. Je zapotřebí, aby patřičné procesy za na parlamentním procesu, je zapotřebí dosáhnout reform eh, v této zemi, ty tam jsou nezbytné. Eh, to znamená, že volební proces, právní stát eh, a parlamentní proces musí ještě projít zlepšením a naše zpráva má být stimulem. Kosovo stojí před významnými výzvami a velkými příležitostmi, které si nesmí nechat uniknout. Velký význam eh, mají bilaterální vztahy se Srbskem, to je jasné. Tyto vztahy se musí zakládat na skutečné spolupráci a eh, musí se zakládat na opatření, které bude eh, podporovat kontakty a vztahy mezi osobami a bude podporovat dialog. Je zapotřebí dosáhnout dohody mezi Kosovem a Srbskem. Mám na to pozitivní názor. A je dobré, že tento text se objevuje v obou dvou eh, zprávách. Síly, které byly věnovány uznání Kosova, se nesmějí vytratit před potřebou vynaložit úsilí také na reformy. Nadále budeme diskutovat o Kosovu a vyžíváme Kosovo, aby si vrhnulo rukávy a pustilo se eh, dále do práce. Eh, je zapotřebí, abychom kritizovali tedy konstruktivně, aby Kosovo také konstruktivně přijímalo eh, naše eh, slova, protože my snažíme podpořit tento proces a důležité, abychom hovořili konkrétně, protože chceme co možná nejdříve Kosovo přijmout v naší rodině. Děkuji. Děkuji Fabio Castaldovi. A za nezapsané, proč bychom nedali slovo panu Zozniacovi? Já bych rád tuto chvíli vyzdvihnul jednu otázku. Jde o nezodpovědnou politiku Evropské unie vůči Kosovu. Protože kdykoliv, kdy Evropská unie se setká se srbskými zástupci, tak to má negativní dopad na tu druhou stranu. V chvíli, kdy hovoříme o právu na sebeurčení, což je přesně to právo, díky němuž eh, některé státy mohly podpořit nezávislost Kosova. Ve chvíli, kdy máte právo nezávislost, no, tak to stejné právo musí mít přece i Srbové, kteří žijí v Kosovu. To znamená, proč právo Albánců je jiné než, než právo Srbů v Kosově. A tady si myslím, že nezohledněme prostě zájmy někoho. Proč tady v tuto chvíli aplikujeme dvojí měřítka týkající se stejné věci? Ve chvíli, kdy budeme hovořit o, právě, o právu na sebeurčení pro jednotlivé státy, podívejte se, já nejsem žádným podpůrcem nacionalismu jako zakládajícího principu pro národní státy. Já si myslím, že tady bychom rozhodně měli umožnit minimálně referendum, hlavně v těch oblastech, kde žije naprostá většina Srbů. Tak proč se jich nezeptáme, jestli chtějí patřit například své, nebo žít ve své domovské zemi. To znamená, proč Albáncům jsme něco takového umožnili a Srbům v Kosově ne? Já si myslím, že to nejsou ty řádné standardy a normy. A pokud tady za nimi stojíme, no tak bychom za nimi měli stát ve všech případech, u všech lidí. Děkuji. A jo, mám tady ještě na seznamu ještě další tři řečníky. Za prvé pan Kukan, paní Ward a pan Epitidios. Na někoho jsem nezapomněl, tak tímto kone, končím. Prosím, máte slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo, gratuluji. Spravodaj za velmi dobrou práci. Vítám výsledek hlasování na plenárce ohledně Kosova a doufám, že rada. Nyní tady šlo tedy o vizovou liberalizaci a a že rada tedy přistoupí k jednání. Kosovo má za sebou poměrně turbulentní rok, co se týče tedy politiky. Je zásadně důležité podporovat dialog napříč eh, politickými stranami, napříč politickým spektrem. Přesně to Kosovo potřebuje to samozřejmě také povede potom i do evropské budoucnosti. A lidé v Kosovu by tedy měli už vidět nějaké hmatatelné výsledky tohoto procesu. Přesto tady ještě zbývá zlepšit fungování parlamentu, dosáhnout lepší koordinace dialog mezi Prštinou a Bělehradem by měli oba partneři brát eh, seriózněji a zároveň potřebují v tomto procesu podporu jsem rád, že partneři z Kosova tedy se aktivně zapojují do, do diskuzí se, se svými protěžky v rámci regionu. Také děkuji, také jsem rád, že se zapojují e, do společné, do zahraniční politiky. A děkuji panu Kukanovi, říká pan předseda, slovo má paní Ward. E, děkuji za slovo. Já e, jsem já mám eh, Kosovo velmi ráda a já jsem, eh, myslím si, že je dobré, aby mm, členové AFETu nebyli jedinými, kdo eh, má tady nějaký názor na situaci v Kosově. Já působím třeba i ve výboru KULT a myslím si, že je tedy důležité, aby tamnější členové se zamýšleli nad, těmito, nad těmito věcmi. Já oceňuji práci pana Piculy, který vedl delegaci minulý týden. Ačkoliv Kosovo eh, někdy vypadalo eh, nestabilně. Pokaždé, když jsme je navštívili, vždy se prostě eh, s námi posadí kolem stolu a podaří se nám dosáhnout nějakého pokroku. Ehm, lidé v Kosovu už na ten pokrok čekají dlouho, zejména mladí lidé. To je ještě umocněno nestabilitou v regionu a proto se snažíme zatlačit na radu, aby postoupila kupředu co nejrychleji. Ehm, mladí lidé v Kosovu se cítí evropsky, už si připadají, že jsou členové evropské rodiny, <clears throat> ale zatím ještě nemohou využívat všech eh, plných evropských práv a já bych tedy byla ráda, kdybychom eh, to dosáhli, kdybychom toho dosáhli co nejrychleji. Ehm, myslím si, že i pan Šoltes eh, hraje velmi důležitou roli v tomto procesu, takže ještě jednou děkuji. Děkuji. A nakonec pan Epitedeos. Eh, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokrok si vyžaduje objektivní kritiku. Kosovo před sebou má ještě dlouhou cestu, než dosáhneme objektivních pozitivních výsledků. Je to jedna z nejkorumpovanějších zemí v Evropě. Eh, je tam eh, organizovaný zločin. A eh, ukrývá se tam řada teroristů a džihadistů. Takže politická rozhodnutí týkající se Kosova jsou velmi citlivá. Nezapomínáme taky, jak to, jaký to bude mít dopad na Srbsko a e, Černou horu. A ptám se, jak se snaží e, kosovská vláda vytvářet jakousi federaci, to znamená vstupovat e, v jasný dialog s Albánií. Kromě toho zaznamenáváme, řekněme, jakousi filozofii expansionismu. A na tohle to musíme pohlížet velmi opatrně. Vytvoření takhle rozšířeného státu by bylo obrovský, obrovskou hrozbou pro další země v regionu. Děkuji. Děkuji, pane Epitedeosi. Tím jsme došli na závěr ehm, řečnického seznamu. Hlasovat budeme 9. října a přecházíme k bodu číslo 8. Už máme půlhodinové spoždění a teď tedy jde o informace o pracovní cestě výboru AFED do Tunisku a Alžírska v červenci 2018. konkrétně 16. až 20. července. První část mise proběhla v Tunisku, to bylo od 16. do 18. července a předsedal jí eh, kolega eh, Jo Leinen. Je zde s námi, vítám jej. My jsme se jako výbor zavázali konsolidovat politický dialog s Tuniskem jako privilegovaným EU partnerem a Ehm, ještě si to vyslechneme tedy z první ruky od Jo Leinena, ale než mu dám slovo, zhodnotil bych druhou část naší mise. To bylo poprvé ehm, za řadu let, kdy náš výbor navštívil Alžírsko a proběhlo to pouze několik týdnů po ustanovení společné, společného parlamentního výboru v červnu tohoto roku. Tady vlastně samozřejmě šlo o posílení politického dialogu, parlamentní spolupráci s Alžírskem. Měli jsme velmi plodná zasedání s premiérem, s ministrem zahraničí, ministrem vnitra, vicepředsedou eh, Rady národů, předsedou eh, Lidové národní, Lidového národního zhromáždění a eh, také předsedou výboru pro zahraniční věci. My jsme opravdu otevřené a mm, detailní diskuse ohledně politické a socioekonomické situace země. Také jsme hodně hovořili o bezpečnosti a stabilitě v regionu a o boji proti terorismu a radikalizaci. Tolik tedy z mé strany ohledně Alžíska a nyní dám slovo Jo Lajnenovi. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Delegace eh, měla skvělý eh, doprovod díky tedy práci sekretariátu, takže já eh, všem mnohokrát děkuji v Tunisku nyní panuje nestabilní eh, politická situace. V předvečer eh, poskytl prezident eh, rozhovor v televizi, kde spochybňoval pozici premiéra. V příští roce čekají Tunisko parlamentní volby, takže všichni se samozřejmě už chystají trošku kampaň a ono to v podstatě rozpoutalo takovou politickou bouři takže to ovlivnilo také, eh, s kým vším jsme se mohli setkat. Eh, setkali jsme se také ale ze zástupci občanského eh, společenství. To bylo zejména zajímavé, protože oni hodně kritizovali ehm, zpomalení reform v Tunisku byla ustanovena pouze volební komise, ale chybí ústavní soud, reforma trestního práva, trest, bezpečnostního systému, to všechno chybí a v podstatě eh, hodně lidí se stěli stěžuje na beztrestnost, protože ten systém eh, nemá dostatečně nastavené pojistky. A eh, kromě toho mladí lidé jsou tam hodně frustrovaní. 30% nezaměstnanosti mezi mladými lidmi to určitě není dobré. Ehm, každopádně taky chybí kvalitní vzdělávací systém. Ehm, Tunisko je mladá země a mladí lidé jsou frustrovaní, protože je, nevidí před sebou žádnou růžovou budoucnost. Co se týče ekonomiky, bylo nám řečeno, že hlavní osy tuniské ekonomiky mm, jsou v podstatě kontrolovány e, několika rodinami, jsou v podstatě jejich e, majiteli nebo vlastníky a proto se nic nehýbe, mají, mají tam třeba energetický monopol, kde třeba obnovitelné zdroje energie, nové zdroje energie se vůbec nemůžou využívat, protože e, energetický monopol je velmi spokojený s tradičními tedy energiemi které mají pod kontrolou. Eh, eh, říkám, eh, přijdou teprve parlamentní volby, ale už proběhly komunální volby v Ketnu a to bylo poměrně úspěšné, protože byly ustanoveny tedy městské rady. Důležitá je taky, je taky prosazování decentralizace chybí ještě trošku financování komunální úrovně, ale také jsme hovořili s ministrem pro migraci. Tunisko je jednak cílovou zemí pro migraci z subsaharské Afriky, ale zároveň je to také transitní zemí a zatím e, nám tedy řekli, že nejsou ochotni tam mít nějaký sběrný tábor pro ty, kteří se e, směřují do Evropy, ale mají tam pobřežní hlídku, která je ochotná spolupracovat a s EU. E, Minister obrany Eh, také podal zprávu o bezpečnosti, hovořil o terorismu eh, na hranici s Alžírskem. Vlastně krátce před příjezdem byl, došlo k teroristickému útoku a samozřejmě také je tam velmi nestabilní hranice s Libí. Eh, to vyvolává velké obavy a v zemi, která e, nemá e, moc prostředků na vydávání, musí vydat 15 e, rozpočtu na obranu. A to je obrovská suma, v, když to takhle porovnáme. Také jsme navštívili takzvanou Truth and Dignity Committee. Eh, ti se potýkají s, ti mají, eh, nebo dostali 360 eh, stížností o porušení lidských práv a podobně. Fungování této komise nebylo prodlouženo, protože teď vlastně se dostalo na projednávání některé ty velké případy, takže jak si už tam není úplně vůle tuto, tuto komisi podporovat. A jde tedy o otázku mm, jak to bude dále, zatím bude pokračovat ve své práci do konce roku. Teď je samozřejmě otázka zájmu eh, na demokratickém a hospodářském pokroku v Tunisku a my se tedy téhle země budeme intenzivně věnovat. Děkuji, děkuji Jolajnenovi za detailní zprávu o Tunisku a nyní eh, se podívám, kdo se hlásí o slovo. Je to pan Milan Mon a pan López. Takže Milan Mon, prosím. Já jsem sice se nepřihlásil o slovo, ale když mi ho dáte, no tak moc toho nedoplním k tomu, co říkal kolega Lajnen. Nicméně je pravda, že ten dojem, který mám já, je ten, že to je stát, který opravdu udělal velký pokrok v oblasti legislativní, ale co se týče sociální a hospodářské oblasti, tak tady k těm reformám bohužel nedošlo. Je to prostě stát, ve kterém tento pokrok chybí. A vlastně tím vysvětlujeme i ten nedostatek v podstatě entuziasmu v souvislosti i s tou situací mladých lidí. To znamená, ta hospodářská oblast je jim zavřena. Je to také transitní země. Je to v podstatě ale nejen transitní země, ale je to i země v podstatě, která je zdrojem migrace. Prostě mladí Tunisané jsou prostě lidé, kteří holci vezmou eh, svou tašku a jedou do Itálie. To znamená, že tady ty hospodářské a sociální reformy prostě ještě skutečnosti opravdu nejsou. A ještě vlastně jednu věc bych eh, dodal. Například eh, ministr obrany si neustále stěžuje na Evropskou unii, to znamená, oni se dívají na Evropskou unii jenom proto, že chtějí, abychom jim v podstatě eh, navrhli řešení a vyřešili jejich problémy, ale oni také jsou zodpovědní za své vlastní reformy. Oni nemůžou čekat, že my jim vyřešíme jejich vlastní problémy. Děkuji a nyní pan López. Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji tedy za to, že jsme už měli možnost hovořit několikrát. Ale možná ještě jednu věc řeknu, co se týče tedy těch návštěv eh, těchto dvou států. Já si myslím, že by bylo velmi inteligentní, kdyby právě oblast jako Severní Afrika, Střední, eh, Východ, ve chvíli, kdy hovoříme o státech, které sdílí opravdu velmi mnoho společných zájmů i v souvislosti s migrací, bezpečností eh, přírodních zdrojů, tak my jako parlament bychom měli udělat všechno pro to, aby ten, ta spolupráce byla co nejužší, abychom se také navštěvovali osobně, to znamená, abychom jezdili institutu. To platí jak pro Alžírsko, tak pro Tunisko. Protože tady v podstatě můžeme hovořit o úspěších v oblasti politiky, no tak ano, eh, tak musíme zmínit právě tyto státy, i když čelí velké nestabilitě na úrovni interní to znamená, že ten dojem, který prostě nemůže nevzniknout, je dojem eh, křehkosti. A tato křehkost, zranitelnost samozřejmě může vést k určitému vyčerpání, protože ty reformy nevedly k eh, vyššímu eh, blahobytu, nevedly ke vzniku nových příležitostí, které se očekávaly nebo na které všichni čekali. Takže prosím vás, je to stát, který rozhodně potřebuje podporu. Tunisko, tím mám na mysli. A co se týče Alžírska, Alžírska, tak Alžírsko je stále traumatizované tou občanskou válkou z 90. let, je stále traumatizováno svou eh, koloniální historií. Je to systém, který je málo transparentní. Samozřejmě oni potřebují změny, změny, které jsou, budou ale pozvolné. Tady samozřejmě mají eh, strach z určitého váku nebo prázdnoty, ke které by mohlo dojít. A proto je velmi důležité, abychom v obou státech podporovali nezbytné reformy, samozřejmě na různých eh, úrovních, ale zaměřit se právě na ty oblasti, které jsou společné, to znamená regionální bezpečnost, eh, migrace, bezpečnost. Já si myslím, že takovéto návštěvy jsou rozhodno, rozhodně nápomocné. Myslím si, že co se týče pohostinství, které eh, jsme získali například v Alžírsku, no tak to bylo opravdu neuvěřitelné a je to třeba vyzdvihnout a podpořit. Děkuji. Ještě dva řečníci se hlásí o slovo. Fabio Castaldo a pan Zožňac. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Davidovi. Připadá mi opravdu velice inteligentní a vhodné provést tuto misi právě v tuto chvíli. Jak mnozí víte, velice bedlivě sleduji Eh, vývoj v těchto dvou zemích, které se měly příležitost navštívit. Já jsem byl také zpravodajem ohledně vztahu s Tuniskem a čtyřikrát jsem byl pozorovatel, dokonce i vedoucím pozorovatelem v tomto státě a vrátím se tam také zítra, abych tedy dokončil tuto pozorovací misi ohledně voleb. Eh, proto bych chtěl konkrétně eh, hovořit o této situaci a zeptat se na nějaké informace, které by mohly pomoci. Je, to současné klima je velice složité. V těch dvou pilířích vlády, které má teď většinu v Tunisku, je jasné eh, rozdělení a odráží se tam také eh, spor mezi eh, předsedou vlády a prezidentem republiky. Z tohoto pohledu tedy je zde jasné riziko, v této už složité institucionální situaci, že ústavní uh, soud s pravomocí o volbách nebo k volbám, protože ještě nemají tedy uh, předsedu, eh, může zkomplikovat situaci, protože to jsou dvě většinové strany, může dojít úplné paralizaci mo- možností do října příštího roku, kdy budou tedy další volby, dosáhnout nějaké reformy. Kolegové, vy, kteří jste tam byli, měli jste z toho dojem při vaší návštěvě, že velice obtížně za této situace můžeme dosáhnout toho, že dojde k nějakým reformám, těm základním reformám, které jsou nezbytné pro hospodářskou a sociální situaci před volbami. Kdyby totiž k tomu nedošlo, tak eh, může dojít k tomu, že občané budou stále méně mít rádi eh, jediný tento model naděje v celé severní Africe, eh, možná na celém Blízkém východě, na kterém my jsme v průběhu let tak usilovně pracovali, zejména mladí lidé, že se začnou odvracet od tohoto modelu. Viděli jste naději pro nějaké reformy, nebo si myslíte, že prostě nedopadnou? Thank you, Fabio. Děkuji, Fabio. A na závěr pan Zozňac. Eh, já chtěl eh, zwrócić uwagę na kilka řeči dotyczącej té misí. Děkuji. Eh, rád bych zmínil několik věcí ohledně této mise. Za prvé, Nemyslím si, že bylo dobré navštívit tyto dvě země eh, v rámci jedné mise, protože to bylo příliš uspěchané. Místy vůbec nebyl čas na to, abychom v klidu, eh, aby v klidu proběhlo nějaké setkání. Mrzí mě, že jsem třeba nemohl eh, se ptát na uzavírání kostelů. Já jsem doufal, že budu mít prostor eh, navštívit tedy eh, některé spolky. Neměl jsem na to čas. A eh, kromě toho jsme, jsem viděl takový rozdílný přístup v tomu, jak, jak jsme byli přijati v různých zemích. V Alžírsku jsme byli přijati v podstatě jako soukromé osoby, jako fyzické osoby, kdežto v Tunisku, a pardon, omlouvám se, v Alžírsku jsme byli přivítáni s obrovskou zdvořilostí. Nevím, proč se tváří to tak podivně na to, co říkáme. Byli jsme tam přivítáni tedy velmi formálně. Ještě jednou opakuji, v Alžírsku to bylo. Eh, bylo tam hodně protokolů. Naopak v Tunisku to bylo mnohem méně formální. Mm, Alžírsko umí mnohem lépe se takto veřejně prezentovat. Tunisko vystupuje velmi vstřícně vůči e, našim požadavkům. Alžírsko se nám více staví e, v tedy dokáže se nám postavit a e, dokážou být mnohem asertivnější a říci, pokud s něčím nesouhlasí, tak se ne, nebojí to říci. A například nesouhlasí s naším přístupem vůči ligi, Libii. Věří, že Evropa způsobila celou krizi a Alžers evropské protěžky tohleto vyjádřili opekovaně. Mnohokrát tedy řekli, že vlastně tam byl problém s tím, jak Evropa se zachovala v Libii, takže to jsem chtěl říct. Děkuji, pane Zožňac já už jsem to vzdal některé věci s vámi prodiskutovávat, protože je velmi těžké uspokojit vaše požadavky. Ale co se týče Alžírska, tak máte příležitost hovořit na jakémkoliv zasedání. Já jsem vám dal slovo, vy jste se přihlásil, eh, hovořil jste o problematice křesťanů v Alžírsku. Chci vás opravit, to nebylo úplně férové, to, co jste řekl. Nyní přecházíme k dalšímu bodu, to je bod číslo 9, prohádění dohody EU o předružení s Moldavskem a já bych chtěl dát slovo panu Austriovičcovi. Děkuji, budu se snažit být velice stručný, pane předsedo. Budu muset odejít, protože mi letí letadlo, bohužel. Musím připustit, že jsem neočekával takovýto zájem o danou zprávu. Ohledně pokroku eh, Moldavska při provádění dohody o přidružení. Máme 180 pozměňovacích návrhů. To je velký počet. Eh, dokonce víc, než někdy máme u zpráv o větších státech. Podařilo se nám nicméně vyprodukovat 17 kompromisních pozměňovacích návrhů k všem článkům zprávy. A hlavní myšlenkou při přípravě textu bylo a zůstává to, že cesta Moldavska k Evropě je silně ohrožena. A Evropská unie a Evropský parlament se velice blíží eh, tomu, že eh, ztratí eh, důvěru Moldavska a moldovských obyvatel. Je zapotřebí, aby byly jasné výsledky této snahy o přistoupení do EU, nejen politická prohlášení. Je zapotřebí tedy o tom hovořit s moldavskými orgány. Ať už se jedná o demokratické standardy, to jsou změny eh, volebního zákona, eh, eh, potom to jsou výsledky zjištění určitých zjištění komise a také otázky týkající se voleb. Potom je to nezávislost soudnictví, kde došlo velice omezenému pokroku je zapotřebí eh, stíhat ty, kdo se dopustili eh, eh, velikého bankovního podvodu. Co se týče nezávislých médií, tam je také zapotřebí hodně udělat, protože dochází k monopolizaci. Já se plně zakládám při psaní této zprávy na našich dosavadních usneseních, včetně eh, usnesení z 5. července tohoto roku o politické krizi v Moldavsku na základě eh, zneplatnění voleb eh, starosty v Kišiněvu a z července z roku 2017 ohledně makrofrenční pomoci Moldavska a společného usnesení parlamentu komise a rady. Já jsem byl velice rád, pane předsedo, když jsem mohl konstatovat efektivní spolupráci s převládajícími politickými skupinami, mohl bych téměř říct se všemi, ale e, pak jsou určité prvky, kde jsme se úplně neschodli a doufám, že tento text bude e, dobrým výchozím bodem k dalším diskuzím a podaří se nám jej schválit. Děkuji vám, pane Austrevičiusi. Nyní přejdeme k, ke kolegům, kteří by si přáli slovo k této zprávě. Pan Preda. And Mr. Christia. Mr. Bostinaru. Mr. Schaffhauser. That's it. Uh, there, Mr. Castaldo. Okay, six speakers. To je šest řečníků. Prosím, snažte se zachovat dvě minuty řečnického času. Jako první náš stínový eh, zpravodaj pan Krist... Krist... a ještě pan Kovačev, ano. Podívejte. Snažíme se teď zjistit, kdo by chtěl promluvit. Castaldo. Missed anyone? Ještě někdo? Pan Kovačev, prosím. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Petrasovi za tuto zprávu a veškeré úsilí a konstruktivní přístup při vypracování kompromisních návrhů, které byly včera prodiskutovány na zasedání stínových zpravodajů. Z naší politické skupiny ty nejdůležitější pozměňovací návrhy byly přijaty v kompromisních pozměňovacích návrzích, ale naše politická skupina se stále kriticky dívá na moldovské orgány, jejichž eh, Eh, postoj se nezměnil, eh, status quo v zemi eh, setrvává, nechystá se změnit a jak už jsem se zmínil, postoj některých je zjemnit tuto zprávu, aby potěšili kišiněvské orgány a já si nemyslím, že tak bychom měli postupovat, nemyslí si to moje politická skupina. Takže tyto pozměňovací návrhy, které se pokoušejí o oslabení kritických eh, not této zprávy, pro nás transparentnost, právní stát, eh, svoboda projevu eh, jsou důležité. A neměly by být podkopávány. A proto nepodpoříme pozměňovací návrhy, které se o to budou pokoušet, které by se snažily o oslabení eh, postoje Evropského parlamentu a našeho výboru eh, vůči moldovským eh, orgánům. Přeji hodně úspěchů panu zpravodaji. A ještě jednou děkuji za příspěvky všech kolegů. Děkuji. Anny Kristia. Děkuji, pane předsedo. Jsem přesvědčen, že pan zpravodaj předložil dobrý text, který je výborným základem k tomu, jak silným hlasem eh, má Evropský parlament promluvit. Přiložili jsme pozměňovací návrhy. Eh, ohledně velkého počtu pozměňovacích návrhů od kolegů, myslím, že je tu riziko, že místo toho, aby ta zpráva byla zprávou Evropského parlamentu o Moldavsku, s tím, že se bude zaměřovat čistě na implementaci asociační dohody, se stane nějakým eh, předstupněm eh, volební kampaně. Ano, samozřejmě. Díváme se na to, jak se vyvíjí situace v Moldavsku a ta opravdu není eh, dokonalá. Eh, podobně jako v případě dalších eh, eh, případech strategických partnerů nebo kandidátských zemí, Eh, eh, možná bychom měli odložit tuto zprávu, aby eh, neovlivňovala volební proces. A je především v zájmu Moldavska toto a je to také v zájmu Evropského parlamentu a jeho důvěryhodnosti před tváří tvář moldavskému obyvatelstvu. A doufám, že kolegové budou moci podpořit tuto myšlenku. Jde nám o Moldavsko, jeho občany a o to, aby Eh, Moldavsko zůstalo na oběžné dráze EU. Eh, Evropský parlament prokázal, že nejefektivnější, když jedná eh, sjednoceně jedním hlasem a takto jedním hlasem, když hovoří i k Moldavsku měli bychom ukázat, že napětí v Kišiněvě se neodráží v práci politických skupin zde v Evropském parlamentu a že naše politické skupiny zde v parlamentu eh, se nebudou vyjadřovat podle své části politického spektra partnerů v Kišiněvu. Děkuji, pan Castaldo. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl jsem poděkovat našemu zpravodaji za úsilí dosáhnout eh, textu, který bude obsah všechny kompromisní návrhy. E, situace v Moravsku je velice, velice složitá z mnoha pohledů, e, zejména hle právního státu e, a nezávislosti médií. Před několika lety jsem byl volebním pozorovatelem v tomto státě pro prezidentské volby a na tiskové konferenci. Poprvé se nám stalo, že se opravdu nikdo na nic neptal. Média se nezeptala vůbec na nic, co mě opravdu hodně překvapilo a je to významné. Eh, je mi líto, že jsem tam eh, osobně nemohl být včera na zasedání stínových zpravodajů. Eh, slyšel jsem, že je to velice intenzivní práce. Ano, musíme se na Moravsko dívat tedy kritickým, ale konstruktivním pohledem. Důležité také je, abychom zvážili eh, na časový harmonogram, protože v Moravsku budou volby. A z tohoto pohledu si myslím, že zapotřebí eh, dobře, seriózně zhodnotit i možnost odložit hlasování o této zprávě protože je pro nás zásadní, abychom udrželi pevnou evropskou perspektivu zakotvení Moldovska směrem k EU. Já bych si nepřál, abychom nějakým hlasem, hlasováním chvíli před volbami, aby se toto naše hlasování stalo předmětem nějakého divokého střetu mezi politickými stranami před volbami. Naším společným zájmem by mělo být podpořit cestu Moldavska k EU prostřednictvím ano, i silných slov, když je to zapotřebí, e, přísného postoje, ale pořád konstruktivně. Eh, tak, aby jednotlivé strany na sebe vzaly své zodpovědnosti. A to si myslím, že musíme bedlivě zhodnotit a já samozřejmě se budu eh, zajímat eh, nadále tím, jak bude pokračovat tato zpráva další diskuze o ní. Thank you. Děkuji. Pan Preda, dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poblahopřát kolegovi Auštrevičiusovi k této práci a EPP jej podporuje v tomto kompromisu. Jenom bych se chtěla vrátit některým pozměňovacích návrhům, e, abych ještě jednou vysvětlil situaci této bohé země. Vláda, parlament, tisk, spravedlnost jsou rukojmím jedné osoby. který nemá podporu zvnějšku, Jediný, eh, kdo jej podporuje, je, je rumunská sociálně strana. Žádnou jinou podporu už nemají. Ale drží se tedy v Moldavsku jenom proto, že tam drží v rukou e, tisk. Takže všechno je teď v jeho rukou, pod jeho kontrolou. My k tomu máme jasný postoj žádné evropské peníze pro makrofinanční pomoc je zapotřebí, eh, aby se nejdříve znovu ustavila demokracie, protože Moldavskou žádná demokracie bohužel už není, už je to autoritářský stát, který je netransparentně řízen eh, eh, osobami, které mají podporu jen z jediné strany, a to z Rumunska, z jedné politické strany, a to je všechno, to je šílené. Eh, hovoří se o nějakých atentátech, nikdo neví, odkud to jde. A, a to je opravdu eh, šílená eh, situace a je zapotřebí nejdříve tedy znovu ustavit demokracii a do té doby žádná evropská pomoc. Pan Flor si přeje odložení voleb, to je jasný postoj tedy je, jejich eh, reprezentantů vůči Evropě. Je mi to líto, ale tak to prostě vypadá. Děkuji, pane Predo. A bude hovořit pan Bustináro dvě minuty. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych tady ještě jednou zopakoval návrh našeho stínového zpravodaje, to znamená odložit hlasování a umožnit, aby stínoví zpravodajové mohli dosáhnout dohody, která bude obsahovat všechny naše příspěvky. Čtyři výjimky. Nemáme tady žádný pozměňovací návrh SAD eh, v žádném tom kompromisním návrhu, což prostě pro nás je jednoduše nepřijatelné. Za druhé, co vlastně chceme? Jaký signál chceme vyslat? že Moldova bude zase dalším bitevním polem EPP, anebo chceme něco, co bude vyvážené, konstruktivní a že budeme chtít udělat všechno pro to, abychom přispěli ke stabilitě Moldovska. Dále chceme chceme v tuto chvíli nabídnout jedovatý dar našim přátelům z EPP v Moldavsku? Ano, můžeme, ale nezapomeňte, činili jsme nebo vykonali jsme tak v případě Berivského a dalších. A přesně vy víte, jak ty příběhy končily. Takže proto, pane to opravdu vás vyzývám, vyzývám vás laskavě, abyste uh, zvážil tu možnost odložit hlasování, abychom mohli i nadále vyjednávat a vyjednat něco, co bude vyváženější. Protože eh, zahrát to takhle je opravdu velmi jednoduché, velmi snadné. Ale potom budeme sbírat plody té naší velmi roztříštěné práce v souvislosti s Moldovskem. Děkuji, pane Bostenáro. Rebeka Hams, prosím, dvě minuty máte. Samozřejmě můžeme hovořit o možnosti odložení hlasování a o dalším novém vyjednávání, ale co by jistě nebylo dobré, ve chvíli, když bychom hovořili o hodnocení Evropského parlamentu, v souvislosti s asociačními dohody a našimi partnerskými státy, když by vlastně tady ta blízkost národních stran byla v podstatě negativně ovlivněna v vztahem frakcí Evropského parlamentu k národním stranám. Takže to si myslím, že by rozhodně nebylo dobré. Samozřejmě debata je důležitá a co se týče Moldovska, tak k tomu bych řekla ještě jednu věc. Co se týče těch negativních zkušeností a toho negativního trendu, tak to není přece nic nového už od toho velkého podvodu, ten One Billion Dollar Fraud eh, případ, eh, to znamená ten podvod eh, ve výši, jednoho mili, ve výši jedné miliardy, no tak to není dobré. Došlo samozřejmě ke změně politického zastoupení v parlamentu a ta, ten nejnovější vývoj, ten neuznání těch volebních výsledků v Kišiněvi, to přece vedlo k protestům, které mm, se tam vlastně zorganizovaly, vlastně eh, vedlo to k organizaci nových voleb na základě nového volebního zákona a to všechno ale vedlo k další kritice a ještě ostřejší kritice. A já si myslím, že my jsme z toho nevyšli úplně pozitivně ve chvíli, kdy chceme vlastně zohledňovat aliance s eh, vládními stranami, víte co, mě je to jedno, kdy budeme hlasovat, ale ta zpráva musí být prostě upřímná a nemůžeme v podstatě nezohledňovat ty zkušenosti, které máme. Děkuji, děkuji, Rebeko. A teď ještě dva řečníky, pan, paní Kaněta a paní Gomeš. Děkuji. Děkuji. Dě, děkuji, pane předsedo. Budu hovořit lotyšsky. Děkuji. Děkuji, já si samozřejmě velmi vážím eh, snah pana Austrevičiuse. A já si myslím, že Evropský parlament vychází tady z obav, Eh, že vlastně Moldovsko se začne směřovat i jiným směrem. Eh, touto zprávu my vysíláme zcela jasný signál. To znamená, já si nemyslím, že Evropský parlament jakýmkoliv způsobem může odsouhlasit a podpořit odložení tohoto hlasování, protože takovéto odložení by znamenalo, že vlastně poslanci Evropského parlamentu naslouchají hlavnímu oligarchovi, jeho vítězství a jeho Eh, vlastně iniciativě eh, zneplatnit výsledky, výsledky voleb, eh, protože to znamená nedodržování zásad právního státu, znamená to nedostatek mediální svobody a hrálo by to jenom do karet oligarchy. A co se týče toho podvodu v výši jedné miliardy, nikdo to vlastně nevyšetřil, nikdo za to nebyl veden k zodpovědnosti. Eh, v podstatě nikdo nechrání občanskou společnost. A chci vám pouze eh, připomenout, že ten mikrofinan, ta mikrofinanční podpora a platby mohou pokračovat pouze ve chvíli, kdy nebo až proběhnou eh, řádné parlamentní volby, které musí po, probíhat na základě a v souladu s mezinárodními standardy. Děkuji, děkuji paní Isandře Kaněte a paní Gomeš má slovo. Já jsem přijala několik lidí z Moldovska, kteří mě vlastně popsali situaci, která je připodobnitelná vlastně absolutnímu zneplatnění a ne souladu eh, norem právního státu. Já jsem například eh, hovořila se zvolenou starostkou nebo zvoleným starostou, který mi říkal, že vlastně se nemohl ale ujmout eh, své funkce, i když byl zvolen. Já jsem hovořila také o tom podvodu ve výši jedné miliardy a ano, opravdu je, vzbuzuje to velké obavy, když si uvědomíme, že tento podvod není nikým žádným způsobem vyšetřovan. A my si to musíme, musíme vyžádat a to je něco, co by se také mělo odrážet v rozhodnutích tohoto parlamentu. Děkuji, děkuji kolegové já jsem ještě zapomněla zapsat pana Schaffhausera, takže úplně naposledy budete hovořit vy, pane Schaffhausere. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já musím říci, že souhlasím s tou zprávou, dokonce výjimečně i s panem, s panem Predou souhlasím, opravdu výjimečně. Uh, E, já si myslím, že tady u toho, u něho, u něho si člověk může být. Člověk jistý, u mě ne, no dobrá, ale prostě je to tak. Takže já si myslím, že co se týče pozastavení pomoci, no tak to je asi jasné, když nejdříve musíme vyšetřit ten podvod. Já e, si myslím, že je opravdu podivuhodné, že to vůbec není v médiích. Proč se vůbec v médiích nepíše o té miliardě, kam se ty peníze poděly? Já si myslím, že tady prostě zase používáme dvojí měřítka. V Kosovu to vlastně eh, funguje daleko lépe všechno a na Ukrajině funguje všechno daleko lépe. Eh, to znamená prostě někde mizí peníze a je to tak. Já teda nevím, co bude chtít tato moje frakce, ale já rozhodně tu zprávu podporovat budu. Ano, děkuji. Děkuji kolegové za tuto velmi angažovanou debatu. Vy chce, chcete úplně na závěr, na závěr něco říct, pane si. Chci říct jednu věc ještě za nás. Já jsem samozřejmě velmi bedlivě naslouchal vašim argumentům. Ano, existují tady argumenty k odložení hlasování, ale je to na, na politických stranách. Chci pouze upozornit na to, že ten časový harmonogram jsme si schválili před eh, šesti měsíci a tento uh, časový harmonogram také zohledňuje konec našeho mandátu a nemůžeme <laughs> samozřejmě hlasovat po eh, volbách v Moldovsku. A kromě toho, my jsme se na tom shodli jednohlasně. A je hodně už se, je to koordinováno také se, se situací a s otázkami týkající se Gruzie a Ukrajiny. Takže pouze chci upozornit na to, eh, na čem jsme se dohodli a doufám, že pan Austrovičus v podstatě nalezne nějaké řešení, které, které bude přijatelné pro všechny politické frakce. Co se eh, týče asi vyřešení situace v Moldavsku, tak bych eh, tam měl asi kandidovat. Měl bych tam kandidovat jako nezávislý kandidát, abych mohl eh, přispět ke změně. Ale pane předsedo, kolegové, já děkuji mnohým z vás za velmi solidní, konstruktivní připomínky. Podívejte se. Čekají nás volby v Gruzii, ale Doposavat jsem v podstatě neslyšel nikoho, kdo by navrhoval odložit zprávu eh, k Gruzii. Jen si pamatujte, eh, nebo vzpomněte, co, co bylo řečeno, že ekonomi, ekonomika není eh, rozumná. Ne, nejde o to tady je třeba se podívat prostě na obě dvě strany té stejné mince, protože ta situace v Moldovsku je opravdu extrémně složitá, takže přesně o to jde. Pane předsedo, já nabízím dobrý návrh, jak najít ještě lepší, konsolidovanější stanovisko. Já zorganizuji ještě další setkání stěnových zpravodajů a já doufám, že se ho budou účastnit opravdu poslanci a ne jejich poradci, protože oni se musí zhostit politické zodpovědnosti. Je mi líto, že to musím ještě jednou připomínat. Já jsem byl opravdu fascinován, když některé politické strany byly zastoupeny eh, svými poradci. Eh, ano, jsou to eh, samozřejmě rozumní lidé, ale prosím vás, nás. Eh, postavme se čelem eh, realitě a eh, převe, převezměme zodpovědnost. Takže další setkání stínových zpravodajů. Dobrá, v pořádku, říká pan předseda. Ano, další setkání tedy stínových zpravodajů a 9. října hlasování v AFETu. Kristiane, prosím. Pane předsedo, ozývá se ze sálu jenom co se týče organizačních záležitostí. Pane předsedo, mohl byste prosím uklidnit některé z našich kolegů, kteří jsou opravdu hnáni určitou posedlostí. Eh, to je opravdu nehorázné. Ano, já jsem se snažil dostat teďky k bodu 10 eh, eh, Gruzie, ale měl, eh, bylo jasné, že ve chvíli, kdy, nebo Eh, u rozpravy k Moldovsku tady začala trošičku stoupat teplota, tak uvidíme. Takže 10, 10. Eh, Gruzie. A hned dostane slovo pan Mamikins. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, Velmi krátce bych vás aktualizoval, co se týče tedy stavu implementace asociační dohody z Gruzii. Jak víte, toto je vlastně první implementační zpráva a myslím si, že si uvědomíme ještě více tu praktickou hodnotu a doporučení, která se týkají sdílené zprávy a jejího zefektivnění. Chci poděkovat všem, všem kolegům, kteří předložili své pozměňovací návrhy. V tuto chvíli máme 229 pozměňovacích návrhů, které musíme zpravovat a samozřejmě to také poukazuje na důležitost a relevantnost eh, tohoto, této zprávy. Budeme to samozřejmě eh, projednávat 3. října na setkání stěnových zpravodajů ve Štrasburku a jsem si jistý, že poté budeme schopni nějakým způsobem dosáhnout eh, koncenzu. Takže spousta pozměňovacích návrhů se zabývá stejnými věcmi, jako například eh, základní normy státní, tedy právního státu, podpora občanské společnosti a tak dále. Myslím si, že většina těchto pozměňovacích návrhů také vyzdvihuje představuje vlastně pokrok eh, Gruzie v mnohých oblastech. Já se velmi těším na plodnou spolupráci s vámi všemi a ještě jednou vám všem děkuji. Děkuji. Děkuji, pane Mamikince, jako obvykle děkuji, děkuji mnohokrát. A teď se dostáváme eh, ke stínovým zpravodajům. V tuto chvíli mám tady Je to tak v pořádku? Takže pan Preda, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl na začátek říci, eh, pouze, že tady také zastupuje pana Stinového zpravodaje, který nemůže přijít. Eh, bohužel je to znamená, pan Štětina chce říci, že je mu líto, že ještě nedostal eh, nebo nemá k dispozici ty kompromisní návrhy. To znamená, co se týče konsolidace eh, té spolupráce s eh, Gruzí a co se týče také ještě nezbytnosti vlastně uplatňování a implementace ambiciozní agendy, investice, státní investice a vlastně všechno, co by mělo vést eh, k tomu, aby se prostě ty věci pohly. Protože samozřejmě víme, že se hodně věcí odehrává za za kulisami v podstatě. To znamená, vši, je třeba udělat všechno pro to, aby to jednání bylo co nej, nezávislejší. A to je něco, co samozřejmě sdílíme se všemi našimi kolegy. Takže po té pozměňovací návrhy, které se soustředí na důležitost svobodných médií, to znamená je udělat všechno pro to, aby novináři nebyli zastrašováni, aby mohli pracovat, protože bohužel stejně jako v jiných státech tohoto regionu dochází tedy k zastrašování eh, novinářů a vidíme navrůstající tlak ze strany politiků. Děkuji, pane Predo. Ana Gomeš má slovo. Já jsem Měla to štěstí, že jsem se mohla věnovat otázkám týkajícím se Gruzie od roku 2016, od posledních voleb. A také jsem se tou otázkou zabývala v naší pracovní skupině pro volby. A musím říci, že ta situace se vyvíjí tím správným směrem. Eh, velmi živá a aktivní občanská společnost, což je velmi důležité, a partnerství s námi je pro eh, právě společnost v Gruzii velmi důležitá. Samozřejmě, samozřejmě, že i tady stále čelíme mnohým problémům, které je třeba řešit, ale zároveň máme tu zodpovědnost využívat opravdu všechny mechanismy, které jsou součástí asociačního mechanismu, eh, Gruzínci opravdu chtějí, aby došlo ke změně. To znamená, je třeba se popasovat s mnohými otázkami, které zde byly zmíněny, o kterých se hovoří v té zprávě a které také zmínil kolega Preda. Eh, co se týče reformy soudnictví, no tak to je zcela klíčová otázka. Eh, to je v podstatě ten klíčový bod, protože vy můžete mít velmi aktivní občanskou společnost, můžete mít takhle plurální mediální eh, mm, scénu, můžete mít také média, která tedy Eh, která informují a představují nebo zastupují i opozici. A zatím stojí samozřejmě lidé, gruzínci. ale samozřejmě to nestačí ve chvíli, kdy dojde k blokaci v oblasti soudů, soudnictví. A samozřejmě, samozřejmě, že to má i dopad na beztrestnost. Eh, minulý týden jsem byla v Grůzi a setkala jsem se s zástupci eh, občanské společnosti a při, oni se tedy se mnou podělili o eh, analýzu, díky níž tady také mohu vnímat, jak si ten pozitivní pokrok, ale také vyzdvihli několik případů, kde vlastně eh, došlo k prohlášení naprosté beztrestnosti eh, si ze strany politické garnitury, například příklad mladého muže, který byl zavražděn v rámci jedné protiteroristické akce eh, v oblasti, kde vlastně žijí etničtí Čečenci a to na místní úrovni vyvolalo opravdu mnoho problémů a také nedůvěru ze strany společnosti. Je velmi zajímavé všimnout si, že prostě samozřejmě korupce je velká, velký problém, když chceme, aby fungovalo soudnictví. Co se týče kryptoměn. Tak to samozřejmě eh, se neděje pouze tam, ale je to otázka, které se musíme věnovat i tady. V každém případě je to tedy také nástroj, který může pomoci eh, rozšiřování korupce. Ale chci říci, eh, prezidentské volby, které se chystají, vypadá to tak, že to budou zajímavé volby, e, budou se tam představovat zajímaví lidé, od nichž by to možná mnozí z nich nečekali. A já už jsem měla jaksi tu možnost setkat se, se, dvě, se dvěma představateli zástupci opozice, kteří mě říkali, že svobodně mohli provádět svou volební kampaň v mnohých oblastech Gruzie. Děkuji. Kolegové, kolegové, prosím vás, máme, jsme pod neuvěřitelným časovým tlakem. Paní Harms, prosím.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 mohu tedy navázat na to, co řekla Anna Gomeš, to znamená, že ano, ten pokrok je ve Gruzii pozitivní a nechci v tuto chvíli hovořit pouze o přípravě volební kampaně, chci ale poukázat na to, že co se týče v podstatě těch nejnovějších protestů v létě, tak eh, s těmi se eh, zacházelo nebo se k tomu postavila i vládní garantura jiným způsobem než v Moldavsku. To znamená, že tady byl zaznamenán zaznamenán velký tlak i ze strany společnosti a to je něco, na co musíme poukázat. Samozřejmě, že existují i nadále problémy týkající se třeba tisku, a naši kolegové nám to ukázali, to znamená, stále dochází v podstatě s určit, jako určitému rozkolu mezi tiskem, mediálním světem a, a vládou. Myslím si, že tady se opravdu něco vaří a co se týče například i reformy zpravodajských služeb, eh, tak to už zmínila také Ana. A myslím si, že to jsme si uvědomili i v souvislosti s tím problémem eh, v oblasti porušování lidských eh, práv, což vlastně hodně souvisí zase s tlakem, které, který vyvíjí Turecko. Já jsem předložila dva pozměňovací návrhy v souvislosti se situací a stavem mezinárodních škol v Moldavsku, Ukrajině a Gruzii a myslím si, že je velmi důležité, aby výbor pro zahraniční záležitosti Evropského parlamentu parlamentu se těmito otázkami zabýval. To znamená například tlak právě vyvíjený ze strany Turecka na tyto tři státy e, a tlak, který hodně souvisí i tady s mnohými případy porušování lidských práv ne pouze v Moldavsku, Gruzii, ale i na Ukrajině. A právě v těchto oblastech a v těchto případech a ve chvíli, kdy hovoříme o tak vysokém, vysokém tlaku ze strany Turecka, tak tady se musí Evropská unie e, angažovat. Děkuji, Michal Gala. Děkuji mnohokrát, mohu podpořit mnohé z toho, co říkali kolegyně Gomeš a Harms. Zejména v tom posledním bodu opravdu je tam řada pozitivních věcí, které můžeme vyzdvihnout, eh, například eh, jak eh, obstáli tedy nebo ustálit tlak ze strany Turecka, mm, přístup tedy občanů a Když to srovnám se situací v Moldavsku, tak ono tam v podstatě žádné srovnání ani není. E, Gruzie je jednoznačně na lepší cestě, i když e, tam jsou e, třeba podobně důležité osoby, které mají třeba funkci ve straně, ale ne ve státu, ale mm, to už je trošku něco jiného. Gruzie je také mnohem menší než Ukrajina, takže tam třeba um, i kvantitativně ty problémy jsou menší. Zažíváme také politickou polarizaci. Já hovořím velmi otevřeně se zástupci eh, vlády i opozičních politiků. Měl jsem opravdu dojem, že si nás vyslechli, to hodnotím pozitivně. Ale tváří v tvář z této polarizaci bychom se možná měli zaměřit na to, využívat nezávislé zdroje, eh, ať už jsou to Reporters Without Borders, reportéři bez hranic, bez hranic nebo jiná hodnocení, eh, která se vyjadřují eh, k situaci třeba médií v zemi. Tady jde tedy o to, abychom zajistili, že z věcného pohledu je tedy mm, předložena dobrá analýza. A to se potom může odrazit potom ve formulaci ve zprávě a také v těch kompromisech. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Gálere, a na závěr paní Kaněte. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit lotyšsky. Neabsorbám Eh, Nepochybně Gruzie vypadá mnohem lépe, vychází lépe ve srovnání s Moldavskem. Eh, demokracie tam funguje, klíčová reforma soudnictví, ale eh, pokulhává, zatím tedy byla odložena. A politické strany, které jsou ve vládě, se Spojili a klíčové osoby tam nyní mají příliš velkou roli. V mezinárodních organizacích není možné do nich vstoupit, pokud nemáte jasné rozdělení pravomocí na úrovni tedy centrální vlády ti, kteří nyní v Gruzi vládnou, si musí uvědomit, že právě vyzrála demokracie se definuje tímto rozdělením pravomocí. Musí eh, brát v potaz to, že existuje opozice, která musí mít možnost vyjadřovat svá stanoviska a ovlivňovat politické dění, také hovořit s, elekt- s voliči. Um, Další problém je, že není možné eh, akceptovat jakékoliv ovlivňování médií. Eh, takže na závěr bych chtěla říct, že eh, Gruzie má před sebou ještě dlouhou cestu v uplatňování demokracie. To platí pro soudnici opoziční strany, jejich svobody a taky postoj vůči nezávislým médiím, které musí mít možnost kritizovat vládu. Děkuji. Pane jen si chtěl, chcete to zhrnout? Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům, kteří se vyjádřili. Ehm, těším se na další spolupráci. Uvidíme se příští týden. Lhůty Předpokládáme, že se bude hlasovat buď v listopadu nebo v prosinci. Nyní předcházíme k bodu číslo 11 a ještě se hlásí kolega Gáler, jenom stručně. Byl jsem informován o tom, že předseda nebo předsedkyně integrační eh, tedy výboru pro integraci eh, eh, do EU je zde mezi námi, teda je, je to předsedkyně z eh, tohoto výboru z gruzijského parlamentu, takže možná bychom ji tady měli přivítat. Vítejte v Evropském parlamentu, jste pravidelnými návštěvníky. Je dobré, že vás zde znovu vidíme. A nyní tedy přecházíme k dalšímu bodu a to je prezentace srovnávací studie nazvané Vývoj institucionální rámce pro provádění dohod o předružení v Gruzii, Moldavsko na Ukrajině. Není zde žádný vicepředseda. Kdo tedy bude předsedat v mé nepřítomnosti? Paní Harms. Já si musím na 15 minut odkočit, protože mě čeká velmi naléhavý telefonát. Um, takže jestli byste byla tak ochotná převzít předsedání. Okay, thanks uh, for the trust uh, in... Děkuji za svěřenou důvěru. Převezmu eh, tuto zodpovědnost eh, moderovat eh, tuto diskusi. Tato studie už byla eh, prezentována v, i v jiném kontextu. Zde v Evropském parlamentu také byla eh, prezentována v Kijevě, takže je mi velkým potěšením, že mohu přivítat profesorku Katarinu Volčuk z Univerzity v Birminghamu. Ona se specializuje na vztahy mezi Evropskou uní a postsovětskými zeměmi v rámci evropské politiky sousedství a východního partnerství. Eh, připomínám, že 30 srpna byly prezentovány tři studie eh, na úrovni implementace těch tří dohod o předružení. Takže vlastně tohle to se všechno týká eh, naší práce, zaměřovalo se to eh, na instituce a jejich fungování v kontextu této implementace. Takže jinými slovy, jak a proč části těchto dohod jsou dobře implementovány a jiné nejsou implementovány tak dobře. Předtím, než dám slovo paní eh, profesorce, ráda bych sama využila příležitosti něco říci. Kolegové, kteří tedy mm, pracují ve výboru AFECT, eh, udělali nejrůznější zkušenosti i vlastně v průběhu svých návštěv. A já si myslím, že tyto zkušenosti bychom měli prodiskutovat ještě hlouběji, protože ten proces implementace je mnohem komplikovanější, eh, klade vysoké požadavky, nikdo jsme to nečekali, když jsme zahájili naše ambiciozní projekty s těmi dohodami o přidružení a pro mě tedy bylo velmi důležité vidět, jak za těžkých eh, podmínek v těchto třech partnerských zemích, které se potýkají také s ruskou agresí, tedy v, do různé míry. Ukrajina je na tom eh, mnohem hůře než ty ostatní. Ale vlastně i za těchto podmínek a s poměrně slabou finanční podporu ze strany EU tyto země procházejí velmi ambiciozními procesy změn. A e, práce paní e, Volčuk je pro nás velmi cená, takže jsme rádi, že jste mezi nás přišla a máte slovo. Eh, budu asi hovořit hodně rychle, doufám, že to tlumočníkům nebude vadit. Máme málo času, takže se budu snažit to proběhnout rychle. Hned z kraje mm, bych si eh, o krok poodstoupila ve své prezentace, ve své prezentaci mm, mm, hovořím o některých velmi detailních problémech. Samozřejmě nebudu zacházet do hloubky, ale ráda se k těm detailům vrátím, pokud se na mě potom obrátíte. Mm, asi nejdůležitější mm, takovým, ehm, takovým termínem by zde bylo slovo kooperace a koordinace, protože pokud nebudeme koordinovat, eh, nepodaří se to. Eh, tyhle ty země jsou na nejrůznější úrovni eh, politického, právního a socioekonomického vývoje a to vlastně vytváří obrovské výzvy. Ve své studii jsem se na to komplexně podívala co přesně se tam děje, jaké institucionální mechanismy byly vytvořeny pro implementaci protože to nám poskytne dobrý přehled o tom, do jaké míry eh, tyto země jsou schopny naplňovat nebo implementovat dohody v eh, předpokládaných termínech. Eh, k těm termínům se ještě vrátím. Takže tady vidíte rozsah studie. Nebudu to všechno kompletně procházet, tady tedy máte jakýsi přehled. Už to zase vychází z mé předchozí expertízy. Já jsem vycestovala do všech tří zemí a vedla jsem nejrůznější rozhovory. Co se týče institucionálních mechanismů, co tím přesně myslíme? Tady máme tři ingredience. Politické vedení, je implementace podporována z nejvyšší politické úrovně nejenom nějakými vyjádřeními, ale eh, konkrétními kroky. Eh, Koordinační mechanismus. To je druhý eh, zásadně důležitý prvek. Tady vlastně jak vláda, tak parlament. Otázka je, koordinují tu implementaci? Tady jde velmi často o horizontální otázky. A ta třetí nejméně zohledňovaná část je institucionální kapacita. Eh, jak v rámci samotného parlamentu, ale také v jednotlivých, na jednotlivých ministerstev. A tady jde o lidi, kteří ví, co mají dělat a proč, co se týče té implementace. Co je v těch eh, dohodách o předružení je velmi důležité. Oni jsou velmi komplikované, jsou to vlastně dvě dohody v jednom. Jednak máme takovou celkovou politickou část, politickou dohodu, která se týká politického dialogu. To je taková všeobecnější část té dohody. Tam eh, to znění je poměrně všeobecné, to takzvané soft law a nejsou tam ani žádné přesně stanovené termíny. To je velmi důležité, protože když hovoříme o demokracii, lidských právech, ehm, reformě volebního práva a tak dále, tak tam prostě nejsou žádná konkrétní kritéria, benchmarky, ani ty termíny. Hmm, pak máme techničtější, odbornější část eh, těch dohod, kde, se tedy, kde jde o eh, odvětvovou spolupráci DCFTA. Tam už je seznam směrnic, jsou tam konkrétní eh, termíny, do kterých se to má udělat. A když hovoříme o dohodách o předržení, lidé se často zaměřují buď tedy na jednu část nebo na druhou část, nikoli na obě zároveň. Je tedy důležité ale přiznat, že ty věci nejsou synchronizovány. Například v Moldavsku tam na eh, politické úrovni probíhá něco jiného než na té technické. politická úroveň je důležitá, to už jsme si vyslechli v, předch, eh, v předchozí diskusi. Tady jde o politický konsensus, o tu proevropskou orientaci. A jak už jsem říkala, nejde tady o nějaká eh, vyjádření, o nějaké projevy, ale o konkrétní tedy tlak. je potřeba, aby tedy eh, osoby eh, ve vysokých postaveních eh, podporovaly tu implementaci. A toto politické vedení se tedy rozrůzňuje, lidé přichází, odchází a všeobecně je to tedy slabší než ta administrativní část implementace. Protože na, tom, na té administrativní úrovni to právě zde probíhá klíčová nejdůležitější implementace. Tedy v každé zemi máme koordinační orgány, máme budování kapacit na každém ministerstvu a v rámci parlamentu máme rostoucí, i když stále neadekvátní expertízu. A vlastně lidé už se pomalu začínají uvědomovat, že ta expertíza je potřebná. Je ale zřejmé, že země jsou si tedy vědomy, že existují nějaké nejlepší postupy, best practice a na základě toho jednají. Existují už takové eh, klíčové prvky jako kontrola eh, eh, naplňování, parlamentní kontroly, koordinační orgány. Tohle je tedy nastaveno v těch zemích, ale je tam velký rozdíl mezi tím, když tyto orgány existují, a aby potom také dobře fungovaly v rámci stávajících politických procesů. Víme třeba, že na Ukrajině parlament ještě stále potřebuje vyřešit své interní fungování a zákonodárnou funkci. Takže jak ty mechanismy mohou fungovat, pokud parlament není ještě úplně efektivní, takže eh, tady nejde pouze o dovoz eh, těch nejlepších postupů, ale také o tom, aby to opravdu fungovalo a to je asi na tom to nejtěžší. Eh, velmi důležité je, že institucionální mechanismy nefungují v izolaci. Je to zakotveno v širším institucionálním um, Eh, rámci. Bez pochyby implementace eh, dohody předružení tlačí na tyto země. Je to jakási avantgarda, řekněme, v přijímání těch nejlepších postupů, ale není možné, aby to fungovalo izolovaně. Takže slabé stránky tohohle toho potom ovlivní implementaci eh, dohod o přidružení i na těch technických úrovních. Co je zřejmé, Nejlépe to funguje v těch přílohách. Čím konkrétnější to je, tím lépe to funguje, zejména protože tomu jsou věnována třeba nějaká oddělení nebo odbory. To se potom odráží i v těch implementačních plánech, které se zaměřují hlavně na ty technické aspekty a málo kdy e, vůbec obsahují otázky jako demokracie a právní stát. Nejlépe to tedy funguje tam, kde je jasně nastavený nějaký deadline, nějaké konkrétní kroky. tomu, já bych řekla, prostě nějaké výstupy, eh, školení, semináře, které je potřeba zorganizovat. Často tady tyhle ty výsledky se ne, ne, nehodnotí. Jak efektivní jsou státní instituce v vymáhání právních závazků? A mm, hodně, hodně na ně tlačí ty termíny. A to je problém, zejména v Moldavsku a na Ukrajině protože velmi často tam je mm, jakési jakýsi důraz na eh, tu právní harmonizaci, to znamená eh, přijetí vnitrostátní legislativy eh, v souladu s AKI. Ale to je velmi komplexní, je to komplikované, vyžaduje to hodně energie a znamená to, že zatím vlastně se nevěnuje dost kapacity analýze dopadu. Kolik to stojí, kdybychom měli inspektory bezpečnosti? Jak dlouho by trvalo je vyškolit? Kolik stojí třeba e, vybavení laboratoří a podobně. A tohle to jsou tedy ty nejtechničtější části. Takže tahle ta expertíza ta zatím není. Všechny země na tom pracují, ale nemůžeme říci, že finanční implikace té e, implementace jsou plně zhodnoceny. I teď vlastně tři roky po tom, co ty dohody vstoupily v platnost. Abych to tady dokončila, monitorování. Proto máme tady plánování, máme mm, tady notifikaci o zprávách, ale nemáme ještě to monitorování jako takové. Koordinace zde je, ale není zde dostatečná kontrola prosazování. A to, co vidíme přímo na místě, jsou na jedné straně národní plány a na druhé straně tu jsou odvětvové reformní strategie. Takže tu dochází k jakémusi rozvodu, bychom mohli říci. Rozevírají se takto nůžky eh, v zemích, kde se snaží o budování kapacit. Na jedné straně to jsou teda ta obecná mm, politická prohlášení, jako například v Moldavsku, tak veřejné orgány o tom diskutují, tam se také někdy implementuje a pak je zapotřebí eh, dočkat toho, až ta, eh, ten program je splněn ale do té doby může již eh, dojít čas z té dohody o přidružení. Když se podíváme na parlament jako takový, na osvědčenou praxi, kterou přijme, tak pak vidíme, že když jednotlivé výbory parlamentu mají jednat, není úplně jasné, co chce výbor pro evropskou integraci, co chce dosáhnout a jak funguje legislativní proces. S tím jsou veliké problémy, zejména na Ukrajině. A potom mm, kontrola eh, plnění eh, kritérií. S tím prostě není dost zkušeností je zapotřebí se podívat například na Ukrajině, jak chce eh, parlament prosazovat eh, plánování a dohled. Vidíme, že získali velkou podporu eh, také z Evropského parlamentu. Co se týče právní harmonizace, to je velice složité a rozsáhlé téma a najdete v té studii k tomu velice dlouhou tabulku. Prosím, přečtěte si to. A velice e, ráda o tom budu s vámi diskutovat do větších detailů, pokud to bude zapotřebí. E, snad možná ještě k jedné předposlední věci, to je evropská podpora a asistence. Viděli jsme, že tu jsou takové dvě cesty na, Moldav, na Ukrajině a v Moldavsku. Evropské instituce se snaží napomáhat eh, novému vybudování institucí eh, v Moldavsku na Ukrajině, ale vidíme, že mnohé aspekty implementace eh, dohody o přidružení jsou stále podporovány klasickou technickou pomocí. A já se obávám, a to jsem zkoumala na Ukrajině, že ano, jsou tam pozitivní aspekty této podpory, a na druhé straně jsou doplňovány Eh, pozorování nebo zjištěním o neefektivitě tamních eh, systémů. Eh, teď nemluvím tedy o korupci a podvodech jako takových. Takže my právě efektivitou chceme dosáhnout předcházení zločinnosti či podvodů, korupce. Národní eh, politici a experti i evropské delegace a experti přímo na místě se musí zabývat tím, že koordinace implementačního procesu eh, v evropských orgánech nevypadá být eh, dostatečná, protože často tito lidé bojují s nedostatečnými kapacitami a nejsou na to patřičně připraveni nebo nemají patřičnou podporu takže ten, ta moje zpráva je dlouhý seznam doporučení, ať už pro mm, všechny země obecnější doporučení, tak konkrétnější doporučení. My musíme postupovat strategicky a realisticky k implementaci dohod. A musíme mm, čekat, eh, než ty kapacity budou vybudovány. Musíme tomu dát čas. Tyto státy stále ještě nejsou ve stavu, aby mohly implementovat všechny své závazky. Mám tu několik obrázků eh, ohledně konkrétních eh, eh, potíží na Ukrajině, v Moldavsku nebo v Gruzii. Ale vím, že je málo času. Víme, že osvědčená praxe už je dobře známá a jsou tu určitě silná úsilí implementovat. Všechny státy mají takovéto mechanismy a musíme také říci, že Moldavsko a Gruzie učinili v tom velký pokrok. Nejen kvůli tomu, že, po, že jejich eh, dohody vstoupily včas dříve, takže měli čas na vytvoření mechanismu, ale také, že došlo ke zlepšení, a to ve všech aspektech, o kterých jsme hovořili. Vidět, že to země se snaží situaci řešit. Nicméně implementační mechanismus nemá řešit politický aspekt dohody o přidružení. Jak už se o tom diskutovalo v souvislosti s předchozím bodem na pořadu jednání. Eh, je zapotřebí zabývat se kvalitou zprávy a řízení. Zpráva musí se zlepšovat kvalitativně jako taková. Eh, aby mohlo dojít k efektivnímu a eh, účinnému plnění eh, kritérií dohody. My však víme ze zkušenosti, že to trvá léta. A víme, že lhůty, které zde jsou plnoucí z hody přidružení, se blíží. Zejména Ukrajina byla opravdu takovým uh, zkušebním eh, králíkem ohledně budování kapacit eh, institucí. Je, eh, viděli jsme tedy, že instituce byly podporovány především technicky a to je efektivní. Je tedy obtížné, nehledě na veškerý ten pozitivní výsledek, tě, nemůžeme se vymanit ze závěru, že plnění těchto kritérií jsou stále ještě velkou výzvou. Nejen pro jednotlivé tyto státy, které usilují o přidružení, ale také pro evropské instituce. Děkuji mnohokrát za tento příspěvek. Velice ráda bych přidala jeden komentář. Myslím, že je velice dobře, že diskutujeme o této srovnávací studii. Eh, a slyšela jsem tedy z toho tato doporučení a já bych ráda zdůraznila, že jako Evropský parlament, takže také za spolupráci s delegace Euronest, že potřebujeme více eh, koordinace, to jsme se shodli a proto jsem vytvořil před rokem pracovní skupinu zaměřenou na implementaci dohoto přidružení, což je jednou z nejdůležitějších pracovních skupin v rámci činností Euronestu. Myslím, že bychom také měli zdůraznit, že eh, parlamenty těchto států vytvořili svou, své vlastní parlamentní zhromáždění, tedy země Gruzie, Moldavsko a Ukrajina. A e, mohou si takto vyměňovat e, názor na to, jak řešit složité situace, ve kterých jsou. Mohou také diferencovat velice pečlivě. E, Eh, v tom, jaké situace vypadá, jak je možné řešit tuto situaci a my můžeme eh, díky tomu také teď eh, vést koordinovanou odpověď zaměřenou na východní partnerství. V následujících letech bychom si přáli mít trochu konkrétnější návrhy o tom, jak i v evropských institucích můžeme reflektovat eh, eh, vývoj a, a poučení eh, v těchto státech. Paní Sara Kalněte jediná přihlášená řečnice zatím. Já bych vám ráda poděkovala za velice detailní náhled do této problematiky, což je tedy implementace tohoto přidružení. Pocházím ze země, která před 14 nebo více lety tímto procesem sama prošla. Jsem lotyška. A pro mne je velice důležité například to, co jste uvedla jako jeden ze závěrů, že postoj eh, k technické pomoci je, jední, je mm, omezující. Implementační proces má více či méně významné politické dopady na populaci. Politická vůle vlády a jejich institucích nebo parlamentu v daném státě má veliký význam a velice souvisí se znalostí integračního procesu v prostoru eh, těchto zemí usilujících eh, přidružení Byla bych velice ráda, kdybychom se na to mohli podívat hlouběji. Any more questions? Děkuji. Máte někdo poznámky, otázky? Teď ne, teď ne. Já vím, že vy budete mít ještě k tomu příležitost promluvit. Thank you very much. I have to... Děkuji mnohokrát. Já jsem úzce spolupracovala s kolegy i také z Litvy a velice si vážím eh, eh, zkušeností kolegů ze země eh, nebo zemí, které procházely touto dohodou přidružení. Mm, určité příklady, co se objevily například, co proč například v Moldovsku nebo na Ukrajině, máme 4-5 generací techni- projektů technické asistence, když Litva měla jenom jednu generaci Předběžné podmínky zde byly pro Litvu, aby mohli využívat, ale nebyly například v Moldavsku na Ukrajině. Takže proč opakujeme eh, tyto projekty? Eh, učíme se z těchto chyb. Eh, já vím, že to není tak trochu neúplně fér. My v podstatě podporujeme osvědčené praxe v tolika věcech, ale když se jedná o technickou asistenci, tak se nemůžeme spolehnout jen na osvědčenou praxi. A já jsem se věnovala hlubší analýze evropské pomoci eh, Ukrajině. Je tam celá řada pozitivních věc, ale také určitá echa a cíle z 90. let, čemu se říkalo program eh, pomoci ASIS. A um, velice se můžeme poučit z toho, že vidíme, že některé tyto projekty stále vlastně ještě tam jakoby mají své dědictví. A tyto země si prostě pamatují, že k ním chodí experti, odjíždějí zase experti. Na Ukrajině se to více řešilo, ale v Moldavsku myslím, že to je jasný příklad toho, jak věci nefungují tak dobře jako například v Litvě. Když si vezmeme dopad všech těch expertů na Moldavsko, na to, aby změnili něco na místě, a budu opravdu velice ráda, když o tom budeme moci hovořit hlouběji, je zapotřebí, abychom se ponaučili, a abychom ehm, to schrnuli a učinili závěry. Z komise i od expertů EU, kteří pracují na místě, ehm, mohou vzejít eh, důležité vstupy do těchto procesů, protože oni mohou říct si možná nejlépe, eh, s čím nebyli spokojeni, co podle nich nefungovalo. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše vytrvalé úsilí. A poslední bod eh, i za naší, i mé poslední mise na Ukrajině to byla jedním z těch témat bylo že hodně eh, investujeme do expertů, do jejich cest do těchto zemí a po každé si stěžujeme, že instituce se nerozvíjejí tak, jak bychom si přáli a jak víme, že se musí rozvíjet. Když vidíme, že do, že do těchto institucí teče tolik expertízy, tolik znalostí od expertů, takže zapotřebí dosáhnout eh, lepší eh, rovnováhy Děkuji ještě jednou za vaše slova, děkuji také za možnost předsedat a teď myslím, že opět předám slovo, eh, slovo Davidu McAllisterovi.